Okay, good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Trošku se cítím zvláštně, když sedím zde vepředu, ale dnes je zvláštní den, protože žádný z předsedů nemůže se zúčastnit našeho zasedání, ale možná, že v průběhu zasedání přijdou další kolegové. Já bych vás chtěla informovat o tom, že bod číslo 6, prodej občanství ve členských státech EU a údajné případy korupce při vydávání povolení k pobytu a výz konzulátu a tak dále takže tento bod musí být přeložen na další zasedání. Pokud proti tomu nemáte žádné námitky, pak tímto považuji program za schválený. Druhý bod je ten, že dnes bohužel nemáme tlumočení v galštině, dánštině a v chorvačtině. A poslední sdělení je to, že Hlasování se dnes bude odehrávat v 18.20 a bylo by dobré, kdybyste se mohli dostavit a také si přinesli hlasovací karty, abychom mohli hlasovat. A máme tady ještě nějaké zbytky ve schvalování zápisů. Jsou to zápisy z 30. března až 1. dubna 2015, potom 28. až 29. května 2015 a také zápisy za sedání 2. července 2015. Jestliže nejsou proti těmto zápisům žádné námitky, jsou no nyní považovány za schválené. A nyní bychom mohli začít s bodem 4, což je právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů zbavených svobody a právní pomoc v řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu. Dnes se dozvíme něco, jak probíhá trialog v této záležitosti týkající se procesních práv, to je návrh směrnice o právní pomoci. Já nejdříve dám slovo zpravodaji Denisovi de Jongovi, aby nás seznámil se situací v trialogu a pak dostanou slovo další kolegové. Denisy, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že skutečnost, že tady ledas kdo není, je také dobrá známka, protože tím se můžeme také vyhnout různým konfliktům. Já vám bohužel musím sdělit, že jsme neudělali v této oblasti žádný velký pokrok, ale my jsme také však se zabývali eh, jednotlivými argumenty různých stran a snažili jsme se dospět ke kompromisu. A nyní zkoušíme, zdali se dostaneme vpřed tak, abychom se nedostali do ideologické slepé uličky, abych pod tom eh, nedošlo k žádnému pokroku. Eh, díky lucemburskému předsednictví jsme letos již zahájili jednání jako takové a vybrali jsme si článek číslo 5 o evropském zatýkacím rozkazu a nám se zdá, že u tohoto bodu můžeme dospět eh, snáze ke kompromisu a my také můžeme diskutovat o kvalitě právní pomoci. To je to, co bylo součástí doporučení komise a my jsme se domnívali, že bude také dobré, kdyby toto bylo zapracováno do směrnice. Konalo se několik formálních i neformálních setkání s nizozemským předsednictvím. My jsme udělali velký pokrok u článku číslo 5 a také u článku 5a týkající se kvality právní pomoci. Možná, že tady ještě existují určité rozdílné názory. Já jsem si také vyslechl názor pracovní skupiny rady, ale zdá se obecně, že jsme k pokroku dospěli. A pak tady u dalšího článku, to se týká vyšetřovacího rozkazu a tady se to týká rekonstrukce eh, dějiště trestného zločinu a podobných záležitostí a tady také se vyžaduje právní pomoc. Z tohoto ohledu Nyní čekáme na to, co nám řekne komise, co je z právního hlediska nutné, protože vyšetřovací rozkaz byl schválen později a my se domníváme, že tady může vzniknout právní vákum, jestliže nebudeme také uh, Eh, reflektovat situaci, kdy například třetí země žádají o určité specifikace. My tedy čekáme na analýzu, kterou provádí komise a pak se určitě dostaneme vpřed i u tohoto článku. Pak jsme se také zabývali tím, co chceme zvládnout v průběhu nizozemského předsednictví a další trialog se bude konat 3. května. A minulém roce bylo zahájeno hodnocení dopadů ze strany Evropského parlamentu a to se zabývá hodnocením pozměňovacích návrhů, které navrhujeme ve srovnání s návrhem komise. My máme tedy hodnocení dopadů případů eh, návrhu komise, ale zatím nebylo sformulováno hodnocení dopadů našich pozňovacích návrhů. Eh, toto hodnocení dopadů se nebude zaměřovat pouze na finanční náklady, ale také na dopad dopady především na práva a sociální práva osob. Bude to vyvážené hodnocení dopadů, ale je nutné, abychom vedli eh, další dialog eh, s radou. Takže to se týče, pokud se týče pozadí, takže první návrh očekáváme v polovině dubna, to bude návrh hodnocení dopadů a potom se bude konat strategické zasedání stínových zpravedajů, to bude 9. dubna, 19. dubna. A já očekávám, že stínový zpravedaj Pravodajové se budou snažit také zpracovat zprávu s různými alternativami. A my jsme zatím vedli velice otevřenou diskuse a já doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat dál. A také, že se dohodneme na způsobu v práce v druhé polovině nizozemského předsednictví. A možná, že se nám podaří e, tuto záležitost za nizozemského předsednictví dotáhnout do konce a to souvisí také s tím, že zasedání 19. dubna je stěžejní. Doufám, že kolegové budou přítomni, pokud by nebyli, pak bude velice těžké pokročit před. Děkuji vám. Děkuji, Denise. Doufám, že tam tady všichni budou. A nyní bych ráda předala slovo dalším stínovým zpravodajům. To znamená nejprve paní Zipl, která je tedy stínovou zpravodajkou za frakci SAD. Paní Zipl dnes bude hovořit německy. Nejprve bych ráda poděkovala Denisovi za jeho práci. Děkuji i dalším zpravodajům. Musím říci, že doposud jsme měli uh, spolupráci, která byla velmi dobrá, velmi konstruktivní. Jak Denis řekl ve své úvodní řeči, v některých bodech jsme dosáhli předběžné dohody, což je pro nás jako pro parlament velmi důležité. Na rozdíl od návrhu směrnice jsme dodali jeden odstavec, který se týká příslušného orgánu, který bude rozhodovat o žádostech o procesní oprávní pomoci. Eh, chceme, aby toto rozhodnutí proběhlo nezávisle od těch eh, technických propočtů. Kromě toho je tady nový článek o zajištění kvalitě, kvality eh, právní pomoci a její účinnosti. Pokud tedy tato vyjednávací pozice nebude ještě jednou změněna, tak vznikne ještě jeden článek, který se bude týkat op, eh, rozšíření opravného prostředku. Denis to všechno eh, velmi podrobně popsal a řekl, že se jedná pouze o předběžné dohody. Je potřeba, aby se na tom shodly národní vlády. Já si tedy nejsem vůbec jistá, protože to člověk předem nikdy neví, nejsem si jistá, jestli tyto kompromisy po domluvě s členskými státy budou i nadále platit, anebo jestli eh, budou nějak rozmělněny nebo staženy. V každém případě doufám, že eh, budeme tedy postupovat konstruktivně. Kromě těchto předběžných dohod jsou tu některé otázky, které jsou otevřené, o kterých Denis také hovořil. Například se to týká všeobecných procesních eh, nákladů, tedy všeobecné eh, právní pomoci. Já jsem velmi napjatá, jaké budou výsledky analýzy dopadů, která doufám, podpoří naši vyjednávací pozici. A proto se tady velmi těším na to, že budeme i nadále velmi konstruktivně spolupracovat s Denisem i s dalšími stínovými zpravodaji a těším se také na to, že i nadále budeme eh, spolupracovat konstruktivně s radou. Teď tady poděkuji paní Zipel a ptám se, jestli se chce k tomu vyjádřit někdo další eh, z jiných institucí. Není to potřeba, není to povinnost, pouze pokud byste tak chtěli učinit. Pokud by se chtěla vyjádřit rada, tak prosím, máte slovo. Ano, já bych pár slov říci mohl. Je, bude to podobné tomu, co říkal pan zpravodaj. Není tajemství, že jsou tu velké rozdíly e, mezi pozicí parlamentu a všeobecnou pozicí rady na straně druhé. Rada eh, tedy eh, nechce na rozdíl od parlamentu rozšiřovat oblast působnosti této eh, směrnice. Nicméně předsednictví se snaží společně s pravodajem a se stínovými zpravodaji najít praktické řešení, tak abychom tedy našli řešení, které bude přijatelné pro oba legislativní orgány. Jak správně řekl pan de Jong, Eh, konala se dvě trojstraná jednání eh, během nizozemského předsednictví. Já si myslím, že ty troj, ta trojstraná jednání byla velmi konstruktivní, snažili jsme se dospět ke kompromisu a překonat ty eh, konflikty. Děkuji tedy panu zpravodaji i stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní přístup, který zvolili během jednání. Já si myslím, že v tuto chvíli je velmi obtížné odhadovat, co nastane během následujících měsíců. Určitě eh, je samozřejmé, že celá řada věcí závisí na výsledku té analýzy dopadů, kterou v tuto chvíli provádí parlament. Eh, z toho nepochybně bude potřeba vyvodit celou řadu eh, závěrů. Předsednictví se bude snažit tedy pokročit v jednáních o této velmi důležité věci a velmi se těšíme na všechna další jednání. Děkuji. Děkujeme vám za tuto, tato slova za radu. Myslím si, že Eh, komise se vyjádřit nechce, to je dobře, to znamená, že eh, chceme, eh, nebo můžeme tento bod uzavřít a můžeme i hned přistoupit k bodu číslo 5. Dalším bodem je vystoupení Ioannise Dimitra Kupolose, bude se to týkat e, tématu vyjadřovat se profesionálně výzvy při dosahování rovnosti osob LGBT. Velmi se těšíme e, na vaši prezentaci a jsme rádi, že jste mezi námi. Nyní máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji za to, že jste pozvali Agenturu pro základní práva aby představila výsledky své nedávné práce, která se týká základních práv osob LGBT v Evropské unii. lidé mohou mít různou sexuální orientaci nebo můžou být různého pohlaví, ale mají nárok na stejné podmínky, na stejné zacházení jako kdokoliv jiný. Mohou žít v důstojnosti, bez strachu a bez diskriminace. Naše práce ukazuje, že přes velký pokrok máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom dosáhli této situace i v terénu. Začali jsme sbírat údaje o právech LGBT, o jejich situaci před devíti lety, poté co byla zřízena naše agentura na zvláštní žádost Evropského parlamentu. Nejdříve jsme provedli komparativní, komparativní nebo srovnávací analýzu zákonů a politik, které ovlivňují osoby LGBT. Poslední aktualizace pochází z prosince roku 2015. Tyto aktualizace ukazují trendy, zlepšení, ale pořád ještě také ukazují na to, co je třeba ještě zlepšit. Dívali jsme se také na práva osob, jejichž situaci jsme trošičku zanedbávali v minulosti. Po této analýze z roku 2010 jsme v roce 2013 zdůraznili, nebo tedy zveřejnili výsledky nejširšího průzkumu kde jsme měli 93 tisíce respondentů z řad eh, LGBT, kde se hovořilo o jejich očekáváních, obavách, eh, zkušenostech a tak dále. A minulý týden jsme prezentovali zde v Evropském parlamentu výsledky posledního průzkumu, který vnímáme jako poslední dílek eh, skládačky a který potvrzuje zjištění našeho průzkumu. Jak jsem říkal, měli jsme více než 93 tisíce respondentů po celé Evropské unii. A ta naše dnešní práce se zaměřovala na ty, eh, kteří by stali na té druhé straně, to znamená lékaři, úředníci, učitelé. To jsou lidé, kteří znají tu situaci z první ruky. Nejdříve hovořili o bariérách a diskriminacích, kterým čelí osoby LGBT v zásadních oblastech života, včetně vzdělávání, školství, zdravotnictví, práce a tak dále. V tomto průzkumu jsme se zaměřovali na oblasti, kde legislativa EU neposkytuje v současné době ochranu proti diskriminaci na základě sexuální orientace. Náš průzkum ukázal, že osoby LGBT trpí diskriminací nejen pokud jde o pracoviště nebo školství, ale i jinde, v jiných oblastech. Viděli jsme problémy ve školství, ve zdravotnictví, ve vztazích s policií. To je tedy další důkaz, který jasně svědčí o tom, že potřebujeme nutně směrnici, která bude hovořit eh, o jednotném zacházení. Je třeba spolupracovat eh, s policisty, s úředníky. Většina z nich eh, je plně odhodlána zlepšovat základní práva osob LGBT. Zákony EU jsou důležitou hnací silou pro změnu v jednotlivých zemích. To jasně svědčí o dopadu evropské politiky na národní úrovni a také jim připadají tyto předpisy důležité v jejich každodenní práci. Zúrazňovali také klíčovou důležitost dvou dalších důležitých faktorů, a to je veřejná podpora politických činitelů, místních politických činitelů a také mediální pokrytí, především v těch zemích, kde otázky LGBT jsou nadále kontroverzní. Jsou zde tedy dvě hlavní bariéry. Netolerance, předsudky, které jsou rozšířeny především ve střední a východní Evropě a za druhé neviditelnost těchto osob LGBT. To se projevuje v různém stupni ve všech členských státech a souvisí to také s úrovní předsudků a netolerance. A veřejné orgány nebudou investovat do politik rovnosti, pokud eh, ti příjemci nebudou viditelní, pokud se nebudou dožadovat svých práv. Pokud o školství a vzdělávání. Většina učitelů hovořila o předsudcích eh, a také o verbální a fyzické šikaně ve školách. Opatření často neřeší specifické kroky, které jsou zaměřeny proti studentům LGBT. Jeden Učitel říkal, a to odráží názor i mnoha ostatních, násilí ve školách není ten hlavní problém. Nejhorší je homofobní klima s homofobními urážkami, které se trivializují, ale které tedy dopadají velkou vahou na bedra osob LGBT. Hovořili jsme také o neexistenci vzdělávacího materiálu. Často toto téma není součástí vzdělávacích osnov. A také nejsou nástroje k tomu, aby se mohlo pomoci těmto studentům LGBT, kteří narazí na problémy. Je třeba, aby členské státy vytvořily lepší podmínky, například Takovéto kroky byly podniknuty, ale je třeba pomoci učitelům, aby i oni sami mohli emocionálně a sociálně podpořit tyto studenty, pokud je o zdravotnictví. To je velmi citlivá oblast, tam je třeba zajistit, aby všichni byli, se všemi bylo zacházeno stejně a většina lékařů říkala, že by pacientům LGBT věnovala stejnou pozornost a péči, jako jsou ostatní pacienti, ale v takových zemích, jako je Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Slovensko a tak dále, tak tam někteří lékaři hovořili o tom, že někteří z jejich kolegů pořád ještě nahlížejí na homosexualitu jako na nemoc, což je tedy eh, primitivní chápání, jak nedávno říkal náš ředitel. A to má dopad na to, jakým způsobem budou tito lékaři léčit osoby LGBT, které svou orientaci neskrývají. Lékaři také hovořili o nedostatku specifických politik a, a také školení pro to, jak v těchto oblastech napomáhat osobám LGBT. Když se podíváme na transgenderové otázky, tak i lékaři, kteří jsou na toto specializováni, hovořili o tom, že je zde nedostatek povědomí mezi lékaři ohledně toho, jaké zvláštní výzvy musí řešit tito lidé. Například v Litvě lidé, kteří chtějí změnit pohlaví, musí tuto operaci absolvovat v zahraničí a teprve potom požadovat změnu pohlaví ve svých dokumentech. A konečně tedy eh, vymáhání těchto práv. To bylo velmi složité, protože v mnoha zemích jsme měli problém najít policisty, kteří by chtěli hovořit o svých zkušenostech s vyšetřováním osob LGBT a to možná svědčí o celkovém klimatu. Mnozí respondenti nebyli, neměli povědomí o diskriminaci osob LGBT. Bylo to ještě více zdůrazněno v těch členských státech, eh, kde je méně rozvinutý rámec eh, pro práva obětí. A tam znovu se ukazuje, že směrnice o obětech z roku 2012 eh, úplně nebere v úvahu povahu těchto zločinů, kterých byly tedy eh, oběti. Někteří z těch policistů ovšem podceňovali nebo nepovažovali za dostatečné to homofobní pozadí incidentů. V mnoha zemích eh, policisté hovořili o nedostatku specifického školení, možná z nedostatku politické vůle nebo z nedostatku zájmu nebo kvůli nedostatku prostředků. V některých členských státech, jako je Rakousko, Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Spojené království, tam policisté hovořili o významných iniciativách buď tedy na zvyšování povědomí, světové kampaně, spolupráce mezi policií a organizacemi osob LGBT. Na závěr bych rád řekl, že podporujeme celou řadu akcí na zvýšení rovnosti osob LGBT. Tato iniciativa byla zveřejněna loni Evropskou komisí Není to tedy ta cestovní mapa, po které volal Evropský parlament, ale je to důležitý soubor opatření. Zpráva agentury, kterou máte v této místnosti, obsahuje celou řadu stanovisek pro členské státy a možná to pro vás bude užitečné ve vašich úvazách. Na závěr bych rád zdůraznil tři tato stanoviska, která jsou podle mě velmi důležitá. Za prvé, podporovat zviditelňování osob LGBT politická, finanční podpora takových akcí, jako jsou Pride a tak dále. Za druhé, provádět eh, audity, pokud jde o rozmanitost eh, ve veřejných eh, orgánech a mít také měřitelné výsledky. A dále za třetí, připravit se pro budoucnost. Dáta učitelům k dispozici informace a nástroje k tomu, aby se ze škol mohla stát prostředí, kde se budou vzdělávat všechny děti, včetně těch eh, LGBT, aby vyrostly pro Evropu, kde budou dodržována lidská práva, včetně tedy práva osob, které patří k sexuálním menšinám. Děkuji. Trapolos. Děkuji vám, pane Dimatropolosi. Já se domnívám, že tato zpráva je velice důležitá, protože když se díváme kolem sebe, tak máme pocit, že žádné problémy neexistují, protože někteří významní politici a umělci prohlašují velice veřejně svou sexuální orientaci, ale z vaší zprávy jasně vyplývá, že eh, problémy existují v různých oblastech a proto je tato práce velmi důležitá, abychom zjistili, co můžeme udělat, abychom překonali nerovnost lidí LGBT v rámci naší společnosti. Já se chci nyní zeptat, zdali se chce někdo k tomu vyjádřit, Jim Lambert. Děkuji vám za tuto prezentaci. Já bych se chtěla dozvědět, jak si představujete budoucnost. My máme zde legislativu EU pro pracovní právo a toto pracovní právo přináší také odpovědnost pro zaměstnavatele, tak aby legislativa se prosazovala. A my máme také možnost, eh, jak školit eh, jednotlivé osoby. A jak si myslíte, že bychom mohli tyto nástroje více uh, využívat tak, abychom oslovili širší společnost. Když tady hovoříme například o policii, o lidi ve veřejné správě, ve vzdělání, v zdravotnictví, takže to je pracovní právo, které se na ně vztahuje. Takže já se ptám, jak toto pracovní právo můžeme dále šířit do obet do společnosti obecně. A nyní pan Jurek. Děkuji. Já jsem se vás chtěl zeptat na několik věcí. Za prvé, otázka intersexualismu. Proč jste ve svém vystoupení nehovořil o této kategorii? Udělal jste to umyslně? A nebo možná tato kategorie ještě není příliš zavedena. Druhá věc. Chtěl jsem se zeptat na váš postoj k referendu ve Slovinsku a Chorvatsku ohledně postulátu k homosexuálním hnutím, pokud je o školy a tak dále. A další věc, se týká spíše tedy toho popisu skutečnosti. Mám pocit, že v tom všem abstrahujeme od náboženského a etického dědictví Evropy, což je vlastně základ Tam jde tedy o to chování tohoto druhu, ne tedy o ten sklon. A potom by mě zajímalo, zda se zaměřujete také na osoby, které zachovávají eh, sexuální střídmost, eh, buď tedy v monogamním eh, manželství, anebo tedy celková sexuální abstinence, to je také tedy postoj. Často ovšem lidé neprezentují tato svá morální přesvědčení, protože žijí v kultuře, která zcela ignoruje takovéto morální postoje. Děkuji. Děkuji vám a já bych také chtěla položit několik doplňujících otázek. Jestliže hovoříme o LGBT nebo LGBTI, pak vy jste se také zmínil o zdravotní péči pro intersexuální a transexuální osoby z hlediska poradenství. Mě by zajímalo, kde vidíte velké deficity u lékařů. Jsou to spíše dopady fyzické či psychické? Jakým způsobem by mělo být s těmito lidmi konzultováno? A potom také je tady otázka vzdělávání, o které jste hovořil. My nebudeme mít stejná a rovná práva pro všechny osoby, neboť i v EU mají menšiny stejná práva. My budeme mít nadále problém, jestliže ve školách i také mezi dospělými se bude vyslovovat takové nadávky jako ty homouši a podobně, aniž by si lidé uvědomili, co se zatím skrývá. Takže můžete prosím ještě jednou naznačit, co se například může měnit v vzdělávání, ve školství, neboť aby se nehovořilo pouze o klasickém obrazu rodiny. A potom tady máme také otázky kriminality a trestné činnosti. My víme, že některé členské státy nemají správnou statistiku tak, aby zdokumentovali extremistické důvody trestných činů. A mě by tedy zajímalo, zdali existují existují například statistiky v některých členských státech, které také hovoří o těchto pohnutkách pro stresné činy? Děkuji vám. Já bych chtěl se nejdřív bych chtěl rozvést několik svých myšlenek ze své prezentace. A my voláme po horizontálním efektu, po horizontální e, směrnici. Směrnice 43 a 78 e, zde e, stanovili určitý hierarchický rámec. To znamená, že například menšiny jsou více chráněny, ale například sexuální menšiny jsou chráněny méně návrh z roku 2008 by tuto propast překlenul. A legislativa se netýká pouze prevence trestání, ale je, týká se především vzdělávání po zvyšování povědomí, jak bychom se měli chovat v každodenním životě. A z tohoto hlediska je by bylo jasným signálem evropských institucí, jestliže takováto směrnice by byla schválena, pak by to jasně ukázalo, že Evropská unie e, říká, že veškeré menšiny a všichni lidé by měli být stejně chráněni. A my v současné době také sbíráme data a tato data jsou velice důležitá. A EU také si uvědomuje, že primární rozhodování je na straně členských států a právě proto musíme přesvědčovat členské státy, aby nabízely těmto minoritám větší ochranu a také rovnocenné zacházení. Já jsem nehovořil o referendech v členských státech, ale členské státy mají právo organizovat referenda a tak dospět k závěru, že například také se budou vypracovávat eh, novou rodinnou politiku, pokud všechno bude v rámci eh, smluv eh, v rámci EU. My jsme se intersexuály zatím nezabývali. V současné době probíhá výzkum, který byl dokončen před rokem a půl a zde nebyli intersexuálové zahrnuti. My jsme s touto skupinou, jsme ji začali sledovat eh, v tomto roce a budeme v tomto sledování pokračovat. Chci také se zmínit o statistice a o trestných členech z nenávisti. Eh, trestné činy z nenávisti jsou také podchyceny statistikou, ale musíme se podívat také na to, zdali orgány eh, činné trestním řízení mají vůbec povinnost takovéto statistiky vést. A eh, to trestné činy nebo podobné trestné členy byly vždy definovány pouze, jestliže souvisely s extremistickými trestnými eh, činy. A mě by zajímalo, zdali tedy členské státy op opravdu eh, potom řádně trestají pachatele. Ale my to vidíme tak, že nejdříve se musí oznamovat trestné činy z nenávisti a my jsme zjistili, že LGBT a ani například ženy, které nejsou minoritou, je to 50 obyvatel. Takže ani tato skupina často neoznamuje trestné činy proti sobě takže je třeba, aby tyto trestné činy byly oznamovány. A jestliže tyto činy jsou oznámeny, pak eh, policie musí řádným způsobem postupovat. A to je zásadní pro třetí fázi a to je stíhání. Soudní orgány potřebují správné nástroje a my společně s justičními orgány se musíme eh, postarat o to, eh, jak celý tento proces, tedy sledování a stíhání těchto stresných činů zlepšil. Děkuji vám. V průběhu debaty se několikrát zmínila směrnice o rovném zacházení. A není tajemstvím, že zde v parlamentu by mnoho lidí tuto směrnici rádo vidělo. A tak by se mohlo zúraznit, že všichni lidé mají stejná práva. Komise která tento návrh předložila, je pro tuto směrnici. To znamená, že všechny body, eh, které byly zmíněny, jsou vlastně ve prospěch této směrnice. A nyní se ptám, zda komise se chce vyjádřit. Prosím. Dobré odpoledne. Děkuji agentuře pro základní práva za její zprávu a děkuji také výboru Libe za to, že to zařadil na pořad jednání. Pokud jde o tu směrnici o, rovnou za, za, o rovném zacházení, tak víte, že komise ji velmi prosazuje. Je to součást seznamu e, kroků, které, který již byl zmíněn. Možná, že je to dokonce ta nejdůležitější akce. Bude to mít bezprostřední dopad na evropskou legislativu. Velmi Vítáme zprávu Agentury pro základní práva, eh, protože přináší eh, skutečnosti, je to tedy eh, výsledek konzultací, jsou tu naznačeny jednoznačné postupy, jak je potřeba přistupovat k osobám eh, LGBTI. Jeden ze závěrů zní tak, že tady je možno eh, provést nějaké kroky na evropské úrovni, což je velmi důležité. Kromě toho je pro nás velmi zásadní, abychom nyní měli jasnou, jasný přehled o tom, jaké jsou hlavní výzvy, jaké jsou ty hlavní otázky, kterými se musíme zabývat Eh, jak tady můžeme pomáhat členským státům, pokud jde o vzdělávání, eh, zdravotní péči, boj proti těm zločinům z nenávisti a tak dále. Všechno to jsou součásti eh, seznamu akcí ve všech těchto oblastech mají hlavní kompetence eh, členské státy, to znamená, že my jako komise jim poskytujeme eh, pomoc, eh, pomáháme jim ve všech těchto otázkách, aby tedy měli lepší expertní znalosti, snažíme se tedy identifikovat oblasti, na které se musíme hlavně soustředit, což je díky zprávě agentury FRA nyní mnohem lépe možné. Děkuji Bylo by tedy dobré, kdybychom bojovali eh, i nadále za tu směrnici o rovném zacházení. Ráda bych zdůraznila na konci této rozpravy, že eh, Evropská unie má politickou a morální povinnost prosazovat stejná práva pro všechny občany EU. To znamená, že doufám, že dříve či později se nám podaří učinit krok tímto směrem a v této oblasti pokročit. Jak už jsem vás informovala na počátku tohoto jednání, další bod, bod číslo 6 našeho dnešního programu eh, je odložen. To znamená, že v tuto chvíli máme eh, to štěstí, že můžeme vyhlásit přestávku a další bod začne během deseti minut v 16 hodin, ve 4 hodiny se prosím vraťte, tak abychom eh, mohli eh, začít. Nyní máte přestávku na kávu. Uh, Milí kolegové, myslím si, že můžeme opět zahájit naši schůzi. Dalším bodem je bod číslo 7, to znamená situace v šengenském prostoru. Myslím si, že všichni jsme poněkud znepokojeni, pokud jde o stav Schengenu v některých členských státech, které nedávno zavedly kontroly na vnitřních hranicích šengenského prostoru. Komise připravila sdělení, které se jmenuje Návrat k Schengenu cestovní mapa. Ano, musíme se vrátit k Schengenu tak, jak ho známe, to je jasné, protože náklady zpěté s odstraněním Schengenu by byly příliš vysoké, jak z hospodářského, tak především z politického hlediska. V tuto chvíli bych nejprve ráda předala slovo panu Mušelovi z komise, z Evropské komise, tak aby nám sdělení představili. Je to sdělení komise ze 24. února roku 2016 a týká se konkrétních opatření, které by mělo Řecko přijmout. Informaci, informace, kterou jsme od komise získali, jsme zaslali i členům tohoto výboru. Poté, co promluví komise, dostane slovo nizozemské předsednictví ale nejprve tady budeme mít, bude mít slovo pan Mušel za Evropskou komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych se věnoval dvěma tématům, jednak sdělení návrat k Schengenu a kromě toho řecké otázky, otázce. Správně jste řekla, že se musíme vrátit k Schengenu, tak jak jsme ho znali dříve. Možná, že ten název je zavádějící. Neznamená to, že jsme mimo Schengen, ale jsme mimo běžné fungování Schengenu. To znamená, že se k němu musíme vrátit. Musíme eh, se vrátit k běžnému, normálnímu způsobu fungování Schengenu. Eh, v listopadu roku 2015 komise společně s expertním týmem provedla návštěvu Ševal, to znamená eh, hodnotící návštěvu Schengenu eh, v Řecku a konstatovala celou řadu nedostatků. Zároveň Řecko čelilo eh, mimořádnému přítoku migrantů, to všichni víme, a tyto dvě skutečnosti ve své kombinaci vedly k celé řadě sekundárních eh, hnutí nebo k sekundárním eh, krokům, což vedlo tedy k uzavření hranic v mnoha členských státech, ať už je to Německo, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Belgie, Nizozemsko, eh, Švédsko a Norsko. Přičemž Norsko je přidružený stát. Vys Eh, tedy eh, tak je tomu i nadále, protože eh, šest členských států stále ještě provádí vnitřní, tedy kontroly na vnitřních hranicích šengenského prostoru, ale to neznamená konec Schengenu, znamená to, že tedy jsou zavedeny určité hraniční kontroly a to zároveň představuje uh, 15 všech vnitřních hranicí, hranic eh, Evropské unie, přičemž se to netýká eh, hranic ve vzduchu ani na moři. To znamená, že ve většině členských států ten Schengen funguje tak jako doposud. Nicméně eh, hlavní problém spočívá v tom, že to bylo zavedeno nekoordinovaně. To znamená, že my jsme přijali sdělení, které se jmenuje Návrat k Schengenu a e, toto sdělení by mělo tedy zajistit ochranu vnějších hranic. Jak víte, předložili jsme tedy návrh týkající se evropských hranic a pohraničních e, e, pohraničních jednotek. To všechno chceme tady přijmout do konce nizozemského předsednictví, to je tady první záležitost první vrstva. Kromě toho chceme Řecko i nadále pomáhá, to je pro nás klíčové, protože Řecko se nachází v mimořádné situaci eh, v důsledku své zeměpisné polohy, což všichni víte. Eh, my tedy chceme eh, ukončit propouštění osob, chceme tedy usnadnit transfer eh, migrantů z jedné, stranice, z jedné strany hranice eh, na druhou. Chceme tedy obnovit tu politiku, která byla mm, do, mm, v nedávné době přerušena a kromě toho eh, chceme tedy zavést řádné pohraniční kontroly, které tedy budou zavedeny koordinovaným způsobem, nebude to pouze soubor nahodilých rozhodnutí s dominovým efektem. Tak tomu bylo v minulosti. To znamená, že to jsou ty čtyři hlavní osy našeho sdělení, čtyři hlavní body. Pokud dovolíte, tak si dovolím zdůraznit několik málo prv bodů. Pokud jde o to eh, propouštění. snadnější propouštění osob, tak je tady potřeba, aby eh, přechod migrantů z jedné strany hranice na, druhé, eh, na druhou bylo snažší. Evropská rada 18. a 19. února jasně konstatovala, že to tedy z právního hlediska není správný přístup. Kromě toho musíme provádět dublinské nařízení a to tedy znamená, že pokud někdo požádá o azyl, eh, tak by měl tedy být poslán do eh, členského státu, do kterého vstoupil jako do prvního státu eh, Schengenu dříve, než tady bude fungovat nějaký lepší systém, musíme aplikovat stávající pravidla. A to zároveň znamená, že dublinské nařízení musí provádět Řecko, protože Řecko je součástí systému a součástí té krize. E, migranti věděli, že tedy mohou pokračovat, že nebudou odeslány zpět do Řecka, protože Řecko neuplatňuje dublinská nařízení a proto se tedy snažíme e, umožnit to, aby Řecko opět začalo do června, eh, do červné, červnové Evropské rady uplatňovat dublinská nařízení a analyzujeme eh, možnosti eh, těchto transferů podle Dublinu, tak aby tedy všechny členské státy aplikovaly dublinská nařízení, dublinská pravidla. Chceme, aby ten postup byl koordinovaný. Co to konkrétně znamená? víte, že v rámci šengenského kodexu, kodexu máte možnost na dva měsíce zavést kontroly na vnitřních hranicích v případě mimořádné situace, která vyžaduje bezprostřední kroky. A kromě toho je tu článek 25, eh, který umožňuje eh, hraniční kontroly na 6 měsíců v případě, že je ohrožena vnitřní bezpečnost. My jsme v komise tedy velmi flexibilní a oba prvky jsme skombinovali. To znamená, že jsme eh, umožnili členským státům vytvořit hraniční kontroly na 8 měsíců. To znamená, že jsme skombinovali články 23 a 25. Nicméně eh, do 13. května už tu tedy nebude žádný právní rámec, který by Německo umožňoval provádět eh, pohraniční kontroly v Rakousku. To bude o něco později, dejme tomu 16. Eh, května a tak dále. To znamená, že musíme najít správný přístup. Co uděláme po 13. květnu, tak abychom byli konzistentní. A to je tedy také jedno z témat, které je v našem sdělení zmíněno. Tím se už se dostávám k situaci, která nastala v Řecku. Jak víte, v listopadu loňského roku jsme provedli neočekávanou návštěvu Řecka a konstatovali jsme celou řadu nedostatků, pokud jde o zprávu vnějších hranic ze strany Řecka. To nás přivedlo k tomu, že Rada přijala rozhodnutí, formulovala doporučení na adresu Řecka, tak aby tyto nedostatky byly odstraněny. Toto rozhodnutí Rady bylo přijato 12. února. Na základě toho komise o dva týdny později přijala prováděcí rozhodnutí, které formuluje doporučení konkrétní opatření, která musí Řecko přijmout, tak aby zaručilo to, že tady bude v souladu s doporučením rady. To znamená, že je to velmi komplexní, nejprve rada, potom komise a na základě těchto doporučení, jako té rady, tak od komise, Řecko Eh, představilo akční plán, vy jste o tom hovořili, protože to tedy bylo zasláno Evropskému parlamentu minulý týden, konkrétně 17. března. Jedna kopie tedy byla zaslána výboru Libe. To znamená, že nyní máme řec, řecký akční plán, na jehož základě by měly být ty nedostatky odstraněny. Komise v tuto chvíli tento akční plán analyzuje a máme tedy měsíc na to, abychom to ukončili. To znamená, že do 12. dubna, nejpozději do 12. dubna, bychom tedy měli radě předat naše hodnocení. A my tedy provádíme konzultace i s experty. I to je tedy součástí eh, té konzultace, toho hodnocení ševal. Jakmile tedy dospějeme k těm závěrům, jakmile to zhodnotíme, já Eh, samozřejmě v průběhu toho procesu nemohu zmiňovat detaily toho hodnocení, nicméně tři měsíce po tom hodnocení, to znamená eh, do 12. května roku 2016, eh, Řecko bude informovat o tom, jak provádí doporučení a 12. května tedy budeme schopni rozhodnout o dalších krocích. Jedna z možností spočívá v tom, že bychom tedy přijali návrh komise, který by se opíral o článek 26.2 Schengenského kodexu a to by tedy bylo opatření poslední instance, které by nám umožnilo koordinovaně a eh, na základě společného postupu udržet mm, hranice na vnitř, tedy kontroly na vnitřních hranicích, pokud by to situace vyžadovala. Byl by to tedy článek 26.2. Nicméně eh, podle tohoto článku by ty kontroly neměly trvat déle než dva roky. My ne, já neříkám, že to učiníme, v tuto chvíli to hodnotíme a zjistíme, jestli tady to bude potřeba. Eh, pokud tak učiníme, tak chci zdůraznit, že je to pouze proto, abychom eh, odstranili ty současné problémy, pokud jde o konkrétní kontroly na vnitřních hranicích. Neznamená to, že bychom tady obnovili kontroly na vnitřních hranicích pro všechny způsoby dopravy, to znamená vzdušné, pozemní i námořní hranice. To je tedy velmi důležité pro pochopení toho problému. My, nám jde o to, abychom tady měli koordinovaný, koordinovanou reakci, koordinované řešení, řešení, pokud tady bude potřeba kontroly na vnitřních hranicích ještě dále udržet. Naším cílem je to, abychom se vrátili k normálnímu fungování Schengenu, ve kterém členské státy postupují jednotně a koordinovaně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za zprávu, děkuji komisi za zprávu a jsem velmi ráda, že tu máme tedy písemné sdělení, pokud jde o hodnocení šengenského prostoru a pokud jde o doporučení, která z toho vyplývají. Dříve než předám slovo radě, zástupci rady, aby představil doporučení z 12. února roku 2016, na jehož základě má Řecko odstranit nedostatky, tak bych ráda zmínila, že tu máme také zástupci stáleho zastoupení Řecka. Já si myslím, že je velmi dobré, že tu máme někoho, kdo nám poskytne informace přímo z Řecka. Eh, ale v tuto chvíli tedy předám slovo radě, konkrétně panu Listerburgovi. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Bych se zamyslel nad doporučením rady, které bylo přijato 12. února. Takže je to prováděcí nařízení k tomuto doporučení ohledně Řecka. Bylo to tedy přijato ohledně toho nového hodnocení Schengenu podle nařízení 2013. Na základě tohoto nařízení Rada na základě návrhu komise přijímá doporučení pro členské státy, aby byly napraveny chyby vyplývající z hodnocení Schengenu. Takže zde máme to doporučení pro Řecko. My jsme přijali celou řadu doporučení od zavedení tohoto nového hodnotícího mechanismu. Doporučení vycházejí ze závěrečných zpráv, o kterých se diskutuje a rozhoduje v rámci komise a ty vycházejí ze zjištění expertů komise a členských států a v listopadu proběhla takováto návštěva v Řecku. Specifická doporučení pro Řecko byla přijata tedy po této návštěvě v listopadu a doporučení komise tedy bylo založeno na závěrečné zprávě z 2. února. Vzhledem eh, k povaze nedostatků, které byly identifikovány ve zprávě komise, Rada velmi úzce spolupracovala s komisí v Řecku aby byla přijata tato doporučení co nejrychleji a doporučení tedy Rada přijala 12. února. Tato doporučení se zaměřují na prvky, které vyplynuly z té návštěvy v terénu, jako například proces registrace, dohled a identifikace na hranicích Řecko teď velmi tvrdě pracuje na implementaci těchto doporučení a jak už zde zaznělo z úst komise, Řecko předložilo akční plán jak radě, tak i komisi a příští kroky tohoto postupu, jak už vysvětlila komise, jsou velmi dobře rozpracovány ve sdělení Komise plán návratu k Schengenu. Komise teď pracuje na svém hodnocení řeckého akčního plánu. Rada musí počkat na toto hodnocení a Řecko samozřejmě musí pracovat na tom, aby provedlo tento akční plán. Potom se to nakonec se může vrátit do rady, ale teď rada čeká na hodnocení komise a na výsledky těch řeckých eh, kroků. Děkuji. Děkuji za tyto názory a doporučení ze strany rady. Než dám slovo panu Vulgarisovi, za zastoupení Řecka, prosím mějte na paměti, že cokoliv se rozhodne v šenkenském prostoru, my jsme právě hlasovali ve výboru Libe o celostním přístupu k migraci. My si musíme vždycky uvědomit, že vše může fungovat pouze tehdy, když budeme pracovat i na dalších stránkách, které souvisí s migrací. To je důležité vědět, protože není zde jen jedna jediná odpověď pokud jde o migraci. Ale teď chci dát už slovo panu Volkarisovi, než dám slovo kolegům. A, a prosím, ti z vás, kteří se chcete zabojit do debaty, debaty tak se prosím přihlaste. Pane Volgarisi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak komise řekla, proběhla v listopadu minulého roku návštěva komise na námořních a pozemních hranicích s Tureckem v Kastaněsu, Filakiosu a tak dále a také na ostrově Samos a na dalším ostrově. Máme zde opravdu velké problémy, které souvisí s tou eh, nevýdanou, bezprecedentní uprchlickou krizí. Eh, Řecko je tím velmi postiženo kvůli své geografické poloze. Problém s mikrofonem bylo by dobré, kdybyste si mohl přesednout, protože tlumočníci vás neslyší. Vyzkoušejte prosím jiný mikrofon, váš mikrofon šumí. Omlouvám se. Je to lepší? Ano. Omlouvám se. Já jsem říkal o té návštěvě, která proběhla na Samosi, Samosu a Chiosu a také v Kastaněsu, Neofilakiu a Estiada a Neavisa. Všichni si uvědomují velké problémy v souvislosti s bezprecedentní uprchlickou krizí. Je to opravdu bezprecedentní uprchlická krize a Řecko je kvůli své geografické pozici obzvláště ovlivněno. Masivní příliv, takto masivní příliv uprchlíků by dostal jakýkoliv stát pod tlak. A hlavní úkolem bylo dodržovat národní a evropské předpisy a zachránit životy a implementovat v praxi naše evropské humanitní humanitární hodnoty. Je to velká výzva. Řecké úřady zachránily více než 100 tisíc uprchlíků od minulého roku. Došlo k více než dvěma a půl tisícům nehod. Zjištění těchto vyšetřování také neodhalilo žádné zvláštní problémy že by Řecko nedodržovalo své povinnosti, ale musíme si uvědomit, že tato situace je závazná pro vš- závažná pro všechny členské státy. Bylo dosaženo velkého pokroku v odstraňování nedostatků, které byly zjištěny při hodnocení i poté, co bylo přijato doporučení Rady z 12.2. a také doporučení komise z 24.2. Řecko spolupracuje se všemi institucemi a agenturami i členskými státy, aby čerlo tomuto migračnímu tlaku a v tomto kontextu jsou mobilizovány všechny dostupné zdroje. V tomto rámci i před navrhnutím těchto doporučení řecké úřady začaly pracovat na nápravě nedostatku jak říkalo předsednictví, provedli jsme odpovídající procedurální kroky a 12. března jsme předložili akční plán v úzké spolupráci s komisí a radou. Se snažíme implementovat tento plán a mnoho kroků už bylo provedeno, například v oblasti registračních eh, procedur a postupů při kontrole hranic, ale probíhají i další kroky a to je situace, která vyžaduje úsilí nejen ze strany Řecka, ale ode všech. Musíme přistoupit kolektivně v duchu solidarity a sdílené zodpovědnosti přistoupit k tomuto úkolu. Není to řecká krize, je to evropská krize. Děkuji. Děkuji. Takže jsme slyšeli tři různé názory možná některé podobné. A já jsem teď velmi ráda, že mohu dát slovo všem kolegům, kteří se přihlásili do této rozpravy. Jako první se přihlásila paní Ernst. Já tak ano, no. Ano, já jsem si ještě chtěla vydechnout, ale budu nyní hovořit jako první. Uh, já chci vycházet z vyjádření komise a komise hovořila o ukončení politiky propouštění a to znamená tedy jinými slovy, že lidé, kteří budou chtít žádat o azyl, tak tito lidé již nebudou moci vstoupit do EU a také e, dohody, které byly uzavřeny s Tureckém o obchodě vůbec nechci hovořit, jsou e, tak ke vlastně porušením ženevské úmluvy. Mě by zajímalo, jak se na toto díváte, jak vlastně nahlížíte na to, co z ženevské umluvy ještě zbylo. Vy jste řekl, že je třeba dodržovat Dublin a také do června by mělo Řecko zvážit, jak bude dodržovat Dublin. A já chci zde říci, že v Řecku bylo v únoru 68 tisíc lidí, kteří přijeli do Řecka a chtěli dále do Eh, Evropy a v současné době je tam více než 50 tisíc lidí. Můžeme tedy hovořit o celkem o milionu lidí, kteří vstoupili do Řecka a přes Řecko šli dál a celá řada lidí přijede ještě letos do Řecka. Eh, dovede Můžete mi tedy vysvětlit, jak může Řecko dodržovat Dublin? Pro mě je to velká hádanka. Já se takto nechci chovat a vy to všichni víte. A právě proto si myslím, že komise dobře ví, že Dublin stroskotal a nemůžeme takto pokračovat a vy tady vykládáte o vnějších hranicích, o Schengenu, o vnitřních hranicích, ale tady bychom měli především kritizovat Eh, členské státy, protože jejich chování vedlo k tomu, že tisíce lidí jsou tak říkajíc ve váku a nyní se také zahájily vnitřní hraniční kontroly. Ale Schengen je v kritické situaci a já si nedovodu představit, že můžeme kritizovat jenom Řecko. Vy to podle mě dělejte, ale já si myslím, myslím, že prostě pouze Řecko kritizovat nelze a mě by zajímalo, co si myslíte tedy o uzavírání vnitřních hranic. A já se tedy ptám, jak máme nejlépe hra, chránit vnější hranici proti uprchlíkům. To se dá skutečně těžko dělat. Můžeme se postarat o lepší registraci uprchlíků, kritika je tady správná, ale chránit vnější hranice proti migrantům, vracet je zpátky. Já vím, že to je zakázáno, k tomu se také vyjádřil Evropský soudní dvůr. A já to prostě vidím takto. E, Řecko zřídilo 34 přijímacích centrek, které jsou narvané. Potřebujeme evropskou podporu a Řecko dostalo pouze minimální částky a potom také byla schválena úprava ve vztahu k Turecku a já si myslím, že když jsme dostatečně cyničtí, tak se můžeme této dohodě jenom smát. A já si myslím, prosím, popis vaší situace je směšný. Já se mohu pouze cynicky smát. Já si myslím, že všechno toto je trapné. Mě by také zajímalo, zdali komise a rada již Řecko navštívili a viděli, co se na řeckých hranicích odehrává. My tam jako frakce totiž pojedeme brzy, tak můžete jet s námi. Děkuji vám. Nyní tady nejsou všichni členové, takže si můžeme dovolit delší řečnickou dobu a v současné době se hlásí o slovo pět kologů a my máme dostatek času do 17.30, ale prosím neprodlužujte tento čas. A nyní pan Depry. Merci, madame la présidente Euh, Děkuji. Nejdříve se omlouvám za to, že jsem přišel trošičku později, takže možná už eh, některá z těch otázek, eh, které si kladu, už zde byly zodpovězeny. Chci říci, že jsem rozhodným zastáncem Schengenu. Podle mě je to jeden z největších výdobytků Evropské unie a neúspěch Schengenu to by byla katastrofa. Takže jsem velmi rád, že je zde sdělení, které uh, definuje jednotlivé etapy vedoucí k obnově šengenského prostoru. Nicméně kladu si určité otázky v souvislosti s Řeckem, o kterém se tady už hovořilo. Dívám se na ten kalendář, který byl vypracován v notě, která nám byla předána, plán návratu k Schengenu. Vidím, že 16. března je zde sdělení komise o reformě dublinského nařízení na základě cíle solidarity a spravedlivého sdílení nákladů mezi členskými státy. Možná jsem nedával pozor, ale nic takového jsem nezaznamenal, nebo mě to uniklo, ale toto sdělení komise jsem prostě neviděl. Takže by mě zajímalo, zda mě to uniklo, zda toto sdělení existuje, zda nám bude předáno. Ale to není tedy ten hlavní obsah mého přistoupení, mého vystoupení. A potom tedy 16. března měla být tedy tato, toto sdělení, ale potom eh, v červnu by měla komise předložit posouzení možnosti obnovit přemysťování osob do Řecka na základě dublinského nařízení. Já si myslím, že to je ta předcházející, nebo to předcházející nařízení. To je opravdu dost drsné. Nejdříve navrhneme reformu a potom vlastně se zde vysvětluje, že se vrátíme k uplatňování nařízení, které chceme změnit. Takže to mi není úplně jasné, ale překvapuje mě to, protože Řecko v současné době je slepou uličkou. Lidé, kteří se dostanou do Řecka, tak jak se dostanou ven? Bulharsko uzavřelo hranice, Makedonie uzavírá. Já nevím, jestli má spousta lidí zájem o uh, to jít do Albánie, ale myslím si, že i tam se ty hranice brzy uzavřou, takže tam máme tisícovky lidí, kteří už jsou vlastně takto na řeckém území. Komise je poměrně optimistická, říká, že na základě těch opatření, které byly přijaty v souvislosti s dohodou s Tureckem, že se sníží počet lidí, kteří přicházejí do Řecka a potom ještě pošleme zpátky ty, kteří přišli z Řecka do Evropy v Německu máme jeden milion lidí, tak co jim řekneme? Já se to snažím pochopit. Řekneme jim, poslyšte, vy jste sem přišli přes Řecko, tak se tam vraťte. Já se snažím pochopit logiku celé této věci. A vůbec tomuto mechanismu nevěřím. Přijde mě to jen jako takové zbožné přání. Vznikne situace, která nebude udržitelná. Ti z vás, kteří e, viděli obrázky z makedonských hranic, eh, tak eh, si kladou otázku, jak civilizovaný národ, jako jsme my, může nechat lidi v takovéto situaci. A teď eh, jsme rozhodli a budeme rozhodovat o podobném opatření. Kolik lidí tam chceme poslat na základě dublinského nařízení? Jeden milion? Koho vybereme? V jaké chvíli? A z jaké země? Promiňte, já se opravdu nerozumím tomu, co se nám tady prezentuje. Děkuji, pane Depre. Nyní paní Stevens, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové. Já eh, jsem spokojená s návrhem komise, že bychom se měli vrátit k normálnímu fungování Schengenu a musíme také zohlednit situaci z členských států, ale já si myslím, že existuje solidární vůle v Evropě, ale jak řekla Evropská komise správně, ochrana vnější hranice EU je společnou zodpovědností. Každý musí převzít svou zodpovědnost, za prvé tedy nejdříve členské státy, ale pokud pokud je to nutné, pak musí být členské státy podporovány jak Evropskou komisí, tak i Frontexem. Národní hrdost Eh, může vést k tomu, že členské státy nebudou žádat o pomoc, ale to není správné. Podíváme-li se na dění v minulých měsících, nás tomu opravňuje. Také dohoda s Tureckem vznikla proto, protože Evropa a členské státy v minulých měsících nedělali, neplnili své domácí úkoly a proto vznikla tato obtížná situace. Samozřejmě bude Turecko této situace využívat. A my musíme dbát na to, aby i Turecka dodržovala svou část dohody. A já chci ještě jednou zdůraznit, že je nesmírně důležité, aby žadatelé o azyl si jednoduše jeli do toho státu, který si vyberou, tak jak se to dělo v minulých měsících. A také všichni uprchlíci musí být na vnější hranici kontrolováni. A dublinská ke předpisy musí být plně uplatňovány. Já vím, že kolega kolega Depre se ptá, co se stane s uprchlíky, kteří již jsou v Evropě, nebo dohoda s Tureckem platí pouze pro uprchlíky, kteří přijeli včera či dnes, ne pro uprchlíky, kteří už jsou tady delší dobu. Ale situace uprchlíků, kteří jsou buď v Německu, v Belgii nebo v Nizozemsku, chceme jejich situaci srovnávat se situací uprchlíků uprchlíků v Řecku, protože Řecko má svých problémů dost a my musíme také zvážit, kolik lidí můžeme poslat zpět. To také vysoce záleží na vývoji situaci v Řecku. A také Evropská komise údajně navrhuje, aby aby e, uprchlíci z třetích států již neměli možnost vstupu do Evropy, jestliže nepožádali o výzum a nebo ne požádají o azyl na vnější hranici. To je také zcela očividná věc. To tedy znamená, že konec konců budeme se chovat rozumně, raději později než nikdy. A také si musíme uvědomit, že šengenský kodex není jenom kus papíru a také je třeba také dodržovat dublinská pravidla, protože ta pravidla existují a proto se musí dodržovat. Jestliže jsou země přetíženy, potom musí dostat pomoc, musí o ní požádat. Nemá smysl pouze propouštět uprchlíky a tak vzniknou problémy, neboť takto problémy nastaly. Děkuji vám a nyní dostane slovo pan Coelho. Dobrý den, prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu podobně jako pan kolega Depre. I já jsem stoupenec, zastánce Schengenu a myslím si, že bychom měli učinit všechno pro to, abychom Schengen zachránili. Co to ale konkrétně znamená? Znamená to, že musíme přijmout kroky a sice v duchu solidarity. Musíme tedy posílit koordinaci, holistický přístup a musíme omezit ta nekoordinovaná opatření. Myslím si, že Schengen je velmi důležitá hodnota, kterou musíme chrátit. Nejde pouze o volný pohyb osob, ale jde i o celou řadu dalších věcí, kvůli kterým musíme ta pravidla zachovat. To všechno tady bude probíhat i v rámci toho hodnocení Ševal. Já se teď nechci do detailu pouštět do eh, těch záležitostí týkajících se Řecka, ale myslím si, že řecké eh, strukturální problémy je potřeba vyzna- vy- vyřešit, to je jednoznačné, ale kromě toho jsou tu problémy, které vznikají v důsledku toho, že Řecko musí čelit silnému přílivu migrantů. Domnívám se, že jsme jednoznačně svědky tomu, toho, že se ty problémy přisuzují Schengenu, ale problémy Řecka to nevyřeší, protože příliv migrantů je velký a e, je potřeba tedy vyřešit strukturální problémy. A na závěr mi e, dovolte, abych e, zmínil to, co mě v souvislosti s akčním plánem znepokojuje nejvíc. To znamená ten článek 620. Eh, možnost prodloužit eh, kontroly na vnitřních hranicích na dva roky. Ptám se, jestli je to skutečně eh, legální, jestli je to z právního hlediska v pořádku. Myslím si, že by to nemělo být chápáno jako biankoše, který bude vystaven členským státům nebo komisi. Rád budu věřit, že my ve výboru LIBE budeme bedlivě kontrolovat, v jaké situaci bude tento mechanismus uplatněn a myslím si, že je velmi pochybné, jak se k tomu přistupuje, protože si nemyslím, že by bylo možné ten eh, mechanismus použít pouze proto, abychom zastavili další příliv migrantů. To není smysl toho eh, legislativního dokumentu a to jsme tedy měli na paměti, když jsme tedy se zabývali tím šengenským eh, hodnocením. Věděli jsme, že tady v mimořádné situaci je možno přijmout mimořádná opatření, eventuálně i prodloužit. V každém případě je potřeba, abychom všichni byli zajedno v tom, že šengenský prostor představuje jeden z nejdůležitějších výdobytků Evropské unie a že je potřeba, aby začal co možná nejdříve normálně fungovat. Ano, děkuji. Já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že musíme tu situaci co možná nejdříve normalizovat, že musíme Schengen chránit, ale názory se liší, pokud jde o to, jak je toho možno dosáhnout. A nyní tady paní Veržev a potom paní Gomez, prosím. Já si myslím, že máte pravdu. Paní předsedkyně, jsou zde různé postupy a já si občas kladu otázku, o čem tady vlastně hovoříme. Je třeba uvědomit si, že žádný členský stát eh, nečelil to migračnímu tlaku já vám jen připomenu čísla. 850 tisíc lidí minulý rok eh, podle UNHCR přišlo do Řecka. 80 eh, až 95 eh, těchto lidí představuje uprchlíky podle mezinárodních organizací, které se zabývají těmito otázkami. Takže co děláme? Zdá se, že chceme dodržovat mezinárodní legislativu a zachraňovat životy. Minulý rok přes 3 tisíce mrtvých ve středozemním moři. To je rekord, který nebyl někdy překonán. A v rámci opatření solidárních opatření se udělá co? Pošlou se další policisté do Řecka. Promiňte, ale já jsem skeptická a myslím si, že jsou zde určité rozpory v takovýchto tvrzeních. Vzpomínám si, že po tom slavném mimořádném summitu, který měl mimořádný pouze název, v dubnu, kdy poprvé po potopení lodi mezi Libií a Itálií, kdy zemřelo 900 lidí, komise předložila svou Evropskou agendu pro migraci. V této agendě je jeden bod, který komise a rada vůbec dále nezmiňují, a to je otevření legální cesty. Dokud neotevřeme legální cesty, dokud zde nebudou chráněné cesty pro uprchlíky, tak nejen nic nevyřešíme, ale budeme čím dál více posílat uprchlíky k riskantnějším cestám. Prostě najdou si nějaké jiné cesty. Všichni, kteří na tom pracují, vědí, že čím více se zavírají hranice, tak tím více je mrtvých, tím je to riskantnější a tím více se dává vydělat eh, převaděčům. A kromě toho tady zde slyším, že Řecko musí dodržovat dublinské nařízení od června. Já připomínám, že Řecko nemá žádnou společnou hranici s žádným dalším členským státem šengenského prostoru. Členské státy šengenského prostoru budou moci nadále zavírat své vnitřní hranice. Co chcete udělat s Řeckem, dokud nezměníme první článek, pokud si to dobře pamatuje, dublinského nařízení, pokud jde o tu první zemi vstupu, tak nevyřešíme nic. Nevyřešíme vůbec nic. Vše souvisí se vším. Takže já se ani nesnažím pochopit toto sdělení. Já si myslím, že jsme úplně mimo mísu. Já jsem si někdy nemyslela, že budeme mít čtvrté dublinské nařízení, abychom prosadili mechanismus trvalé relokalizace do komunitárního práva. Tady členské státy si opravdu prosazují svou a komise ustupuje, ustupuje, ustupuje. A čím dál více se to vyvíjí, tak tím dál více se odsouvá do pozadí Evropský parlament. A využívají se i takové nástroje, jako je evropská politika bezpečnosti, protože víme, že v evropské politice bezpečnosti, bezpečnostní politice, tam parlament nemá takové pravomoci. Nemohou nám zabránit v tom, abychom byli spoluzákonodárcem, ale snaží se nám snaží se nás odsunout. Co se stalo s evropskými hodnotami? Z koho si tady děláte legraci? Je mi líto, ale mám pocit, že nám tady šlapete po hlavě a že by bylo na čase, abychom reagovali všichni společně, abychom řekli, že už to není únosné. Ti lidé, kteří přicházejí na naše hranice, syřané, Eh, Eritrejci, Somálci, Sudánci, Afgánci, my s nimi podepisujeme dohody, ty nejsou zveřejňovány a tam jsou podmínky, které jsou identické jako v TTIP. Já bych byla ráda, kdyby byly zveřejněny tyto dohody. Mě by opravdu zajímalo, co je obsahem těch dohod se zeměmi afrického rohu. Je zbytečné, aby Evropský parlament přijímal usnesení ohledně situace v těchto zemích, když členské státy se budou dělat, co chtějí. Ano? Ničí samotnou evropskou myšlenku. Myšlenku budování Evropy. A my, kteří se každodenně setkáváme s občany, my víme, o čem to je a víme, že všude v Evropě jsou občané, kteří jsou připraveni prokázat svou solidaritu, ale bylo by důležité, aby členské státy změnily tu svou ideologickou pozici, kterou zastávají v současné době. Omlouvám se. Mám zde ještě další dva kolegy, paní Gomeš a pana Ungoriana. Ještě někdo další se chce přihlásit? Pokud ne, tak uzavřu zde seznam řečníků. Seznam je tedy tímto uzavřen a jako další má slovo paní Gomeš. Ano, my bychom se chtěli vrátit eh, k normálnímu stavu. Ale eh, co je normální? To jsou teroristické války v sousedství a uprchlíci. A rad, rada to nemůže ovlivnit a právě proto rada nemůže provádět to, co se ukázalo, že je neuskutečnitelné. A také rada se neřídí tím, co doporučil Evropský parlament. A to je otevřít hranice pro žádosti žadatele o azyl a také pro migranty. A to se dělá mnoha zeměmi, to dělá mnoho zemí, Kanada i malé země, například Portugalsko převáží e, e, lidi, žadatele přímo z Řecka. A to by mohly dělat i jiné země. Například jiné země by mohly brát e, prchlíky přímo z Řecka. Oni to nedělají, dělají přímý opak. A také ta dohoda z minulého týdne, to je strašná ostuda. Já mám pocit, že oni ničí Evropu, také ničí morální eh, stránky, aspekty Evropy, hodnoty Evropy a to říká také mnoho Evropanů. A je strašné, že rada ani komise nás neposlouchají. A já se obracím na komisi, my očekáváme, že komise bude jednat a také bude žádat, aby rada se eh, chovala rozumně my jsme pro Schengen, ale ti, kteří chtějí zničit Schengen a také ostrakizují Portugalsko, tak ty nevysívá komise k tomu, aby se chovali rozumně. A nyní premiéři také členských zemí sdělili, že Syřané budou od včerejška vraceni zpátky do Turecka. Ale promiňte, není eh, v Sýrii válka a není tam strašná katastrofální situace a není není přece možné vracet Syřany do této katra, katastrofické situace. Po určitém datu změnily se snad podmínky pro Syřany již nejsou eh, oprávněnými žadateli o azyl. Já tady nehovořím o Turecku. Kde je EU? Kde je EU, která respektuje solidaritu a také ženevskou úmluvu o prchlících? A podle mého názoru to není pouze nemorální a nezákonné, neslušné, ale je to také neproveditelné protože celé měsíce se hovoří o relokování 160 tisíc lidí a prostě to nefungovalo. A nyní mi řekněte, že to nyní zafunguje když se začnou uprchlíci vracet do Turecka. A my jsme včera viděli, že lidé zemřeli na březích Řecka a to je uh, opravdu ostuda pro naše premiéry. A já se domnívám, že nyní je na čase, aby Evropský parlament se chopil své úlohy. A také uh, uh, žaloval radu u soudu. A nyní paní Adrian. Já chci dodat ještě další potíže. Já jsem si vyslechl jednotlivé řečníky, kteří hovořili o solidaritě. A skutečně, když hovoříme o solidaritě, že jsou tady dvě země, Bulharsko a Rumunsko, které nebyly přijaty do šengenského prostoru. Bylo jim řečeno, že zatím nejsou připraveny, ale na druhé straně mají přijímat uprchlíky a mají chránit vnější hranici EU. A představme si, že nyní přeje, začnou uprchlíci jezdit přes Černé moře do Rumunska a do Bulharska. A a eh, já se tedy říkám, co budou země tyto, co budou tyto země dělat, když si připadaly jako vystrčené. Schengenský prostor byl skvělou věcí, již neexistuje, může zase existovat, ale myslím si, že se to také týká těchto dvou států, které zatím byly považovány za druhořadé státy. A dnes jsme měli mimořádnou situaci, že všichni mohli hovořit, jak dlouho chtěli. Tato debata je velice důležitá, někdy je velice emocionální a já chápu, že v současné době se vystavujeme nebezpečí. Evropa se vystavuje nebezpečí, že ztratí svůj image, dobrý image ve světě. Já také souhlasím s kolegem Koelie, eh, faktem, že dva roky kontroly na hranicích by byly příliš dlouhé. Ale co to udělá v hlavách našich občanů, když by se hranice zavřely na dva roky. To bude také znamenat změnu našeho společného života v EU. A nyní ještě také k otázce téměř milionu uprchlíků, kteří přišli přes Řecko. Představte si, že všichni by byli registrováni a také by bylo zahájeno uh, řízení o azyl a Řecko by si ponechalo všechny tyto žadatele. Já bych chtěla srovnat eh, situaci se situací v Německu. Velké, bohaté Německo zatím není schopno provádět registraci všech přicházejících migrantů. My zatím také nejsme schopni zahájit asilové řízení pro všechny migranty, ale my toto žádáme po Řecku. A když eh, se zmiňujeme o dublinském systému, tak Všechni všichni přicházející uprchlíci by měli zůstat pět let v Řecku a oni mají také posílat eh, uprchlíky zpět do zemí původu a je toto budoucnost Řecka. Takže otázka uzavření či kontroly vnější i vnitřní hranice může vést k tomu, že jeden evropský členský stát, možná dva, tři členské státy s vnějšími hranicemi budou řešit tyto problémy, zatím ostatní státy eh, vlastně nebudou řešit nic. My musíme najít interní vnitřní řešení, ale jestliže se budeme eh, neustále prosazovat tedy Schengen a nenajdeme eh, řešení relokace a tak také nezajistíme dobré podmínky pro uprchlíky v třetích zemí, potom Evropská unie může eh, se dostat do velkých problémů. Já bych chtěla uklidnit některé rozjitřené emoce a nyní bych chtěla dát slovo komisi, aby reagovala na jednotlivé otázky. Pane Mušele, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že tolik poslanců sdílí názor komise, že se musíme vrátit k běžnému fungování Schengenu. Nicméně ten normální Schengen e, není něco, co tedy vytvoříte e, stanoviskem e, v Evropském parlamentu. Musíte proto získat členské státy a to není vůbec jednoduché. Musíme všichni společně pracovat na tom, abychom se k Schengenu vrátili, protože jinak Schengen zmizí pokud pouze řekneme, pojďme se vrátit k normální situaci a pokud zároveň nevyřešíme ty migrační toky, tak uh, uvidíme, co nastane. Uvidíme, uh, co uh, tedy přinese demokracie vládu, pravicové pravicových extremistů. Proto se tady musíme k Schengenu vrátit. Všichni souhlasíme s tím, že musíme reformovat dublinské nařízení. Všichni souhlasíme s tím, že není eh, spravedlivé, aby Řecko řešilo veškeré žádosti o azyl, ale zároveň potřebujeme proto získat kvalifikovanou většinu v radě, tak abychom mohli Dublin reformovat. Komise tedy pracuje velmi intenzivně na tom, aby na, eh, vytvořila správné podmínky pro reformu dublinského systému systému. A tím se dostávám k otázce, kterou položil pan Depre. Ano, my tedy máme sdělení komise o budoucnosti Dublinu a asilového systému ze 16. března. Ehm, rozhodli jsme se, že to tedy odložíme do 6. Eh, dubna, protože tedy eh, nemělo smysl, abychom to zařazovali na pořad jednání rady, abychom tedy eh, zařazovali na pořad jednání mimořádné Evropské rady téma Dublinu. To by eh, tedy vzbudilo velké spory. My tedy chceme Dublin reformovat, chceme to učinit eh, ve vhodném okamžiku, proto jsme to tady odložili o několik týdnů, ale v Dubnu se to na programu objeví. To neznamená, že odstraníme současný systém. Ne, tím, že tedy komise předložila sdělení, neznamená to, že se legislativa změní. Stále tady platí legislativa. Bude to změněno až tehdy, až vy, to znamená Evropský parlament a Rada, se shodnete na novém dublinském systému. Ale dokud ten dublinský systém, ten nový dublinský systém nebude platit, tak platí stávající pravidla. Musíme zaručit, aby Řecko bylo opět součástí tohoto systému. Uh, Eh, proč tedy ne, bylo byla platnost dublinských nařízení pro Řecko eh, přerušena ne kvůli eh, počtu migrantů. Šlo o podmínky při vstupu, při tedy prověřování azylu, které nebyly řádné, které neodpovídaly pravidlu. My chceme, aby ty azylové postupy fungovaly správně. Řecko tedy již učinilo pokrok směrem ke splnění tohoto cíle pokročilo na této cestě, proto bychom tedy byli rádi, kdyby se Řecko stalo součástí dublického systému. A to neznamená, že pošleme zpátky milion azylantů, tedy žadatelů o azyl, kteří eh, přišli do Řecko. Nebude to platit retroaktivně, ale do budoucna budeme mít možnost lidi posílat zpět do Řecka. Budeme mít možnost zabránit sekundárním tokům, sekundárním hnukům, hnutím, protože pokud eh, lidé chtějí, Eh, budou vědět, že si mohou vybrat zemi vstupu, tak tak učiní. A pokud tady bude hrozba, že v rámci dublinského nařízení budou posláni zpět, tak to bude nepochybně způsob, jak ty sekundární toky migrantů omezit. A nyní, pokud jde o to přemístěvání, o tu relokaci, pojďme si nalít čistého vína. Relokace nefunguje, eh, protože tedy, ne protože ty Eh, z hranice na eh, západní v eh, Balkáně byly otevřeny. Pokud tedy máte možnost být relokován a nevíte, kam budete poslán, a nebudete, nebo máte možnost jít přímo do Německa a za několik málo dní budete v Německu, tak si vyberete tu druhou možnost a odejdete do Německa, protože víte, že do Německa je mnohem těžší se dostat. Relogace dostala, relogace Eh, začala, eh, evidujeme 300 žádostí za den, protože lidé vědí, že to není ta, to nejlepší řešení. To znamená, že pokud chcete, aby ta relokace fungovala, tak zároveň budeme muset mít řádné kontroly na hranicích, řádné postupy na hranicích a kromě toho budeme muset ukončit ten propouštěcí přístup. A to také bylo, eh, byl hlavní smysl sdělení komise. Pokud jde o dohodu o Turecku nebo s Tureckem, o tom hovořila paní Gomesa další. Ano, my jsme se tady na Evropské radě shodli, naši právníci, to znamená naše právní služba, právní služba rady, má za to, že je to tedy právně v pořádku, že to je legální, že tedy Řecko můžeme považovat za bezpečnou třetí zemi za tímto účelem. Eh, pardon, že Turecko tady můžeme považovat za bezpečnou třetí zemi Eh, je řečeno, že pokud se tedy splní podmínky a pokud Turecko splní celou řadu podmínek, včetně ženevské úmluvy, eh, včetně principu no refoulement, tak to může fungovat. To znamená, že v tuto chvíli Spolupracujeme s Tureckem i s Řeckem. Naši právníci jsou v obou těchto zemích, tak aby ty právní systémy fungovaly a aby tady byly dostatečné záruky, že pokud nějaký Syřan bude navrácen do eh, Turecka, tak se tak stane eh, v souladu s Ženevskou úmluvou, v souladu s mezinárodními pravidly a tak dále. Paní Gomez, my tady hovoříme o tom, že Syřané pojedou nebo půjdou zpět do Turecka, ne do Sýrie. To je úplně jiná věc. Rád bych tedy ještě jednou zdůraznil, že v tuto chvíli se snažíme o to, aby tedy Turecko bylo možno považovat za bezpečnou třetí zemi a každá země, která se objeví na řeckých ostrovech, bude mít žád, nárok požádat o azyl, pro, bude provedeno individuální hodnocení a pokud bude hroz, eh, hrozit, eh, že by tedy v eh, Turecku té osobě něco hrozilo, tak eh, se do Turecka ta osoba posílat nebude. A my tady budeme individuálně řešit všechny případy. To znamená, že to koncipujeme tak, aby to bylo z právního hlediska v pořádku. Komise tedy zatím řeší otázku eh, těch vnitřně přesídlených osob, stránku, eh, článek 38, to je tedy záležitost, která byla přijata v rámci spolurozhodování a Eh, to se tady teď snažíme prosazovat. A nyní paní Veržat a její komentář o legálních způsobech. My souhlasíme s tou skutečností, že těch legálních způsobů musí být víc. V tom sdělení, eh, které jsme při, nebo které přijmeme 6. 6. dubna, se soustředíme na legální možnosti a zároveň zohledníme dohodu mezi Tureckem a EU z minulého týdne. Eh, využíváme té možnosti opětovného usídlení eh, z loňského roku. Je tu tedy kvóta 54 tisíc osob, které tímto způsobem mohou být znovu usídleny. To znamená, že to je tedy počet lidí, kteří budou usídleni přímo z Turecka. Já si myslím, že je to tedy největší úspěch, kterého jsme v tomto ohledu na evropské úrovni doposud dosáhli, jak tedy na evropské úrovni, tak na úrovni členských států. To znamená, že rozšiřujeme ty legální možnosti. Já vím, že jsme stále na počátku, ale měli bychom i tento pozitivní vývoj přivítat. Velmi vám děkuji za pozornost pozornost. Děkuji vám, děkuji komisi a naprosto souhlasím s tím, že ať už komise učiní cokoliv, tak nejdůležitější je to, aby s tím souhlasili členské státy, aby, se za, aby zatím stály členské státy. Nejsem si jistá, že k tomu rozšiřování propouštěcího přístupu vedly pouze počty migrantů. Já si myslím, že všechno to má mnohem širší kontext. A třetí věc, ano, já souhlasím s tím, že je to pouze první krok. Všechno to, co podnikáme v oblasti uprchlíků a migrantů, je pouze jeden krok. Není to tedy celkový obrázek. A naprosto souhlasím s tím, že pokud bychom tady mohli pracovat na tom, že tady budeme posílat migranti, migranty do Turecka, a pokud tedy budeme mít e, dobře fungující systémy relokace a opětovného osídlení, tak to bude dobré, ale e, je důležité, aby členské státy zatím stály, aby to nebrali, nebrali pouze jako věci, které jsou na papíře, ale by to skutečně uplatňovali, pokud tady tedy e, vytvoříme další podmínky, protože to všechno je tedy podmínka nezbytně nutná pro to, abychom našli trvalé Eh, řešení. Eh, ráda bych v tuto chvíli předala slovo radě, jestli se chce vyjádřit k některým otázkám, které tu zazněly od členů našeho výboru. Uh, thank you. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci připomenout, co jste říkala ve vašem prvním závěru i rada to říkala, všichni se chceme vrátit k normálu a právě na tom pracujeme. Pracujeme na tom v radě, pracujeme na různých otázkách. To jste také říkala ve vašem závěru, musíme pracovat na různých otázkách. Rada pracuje na různých legislativních návrzích, které předkládá komise, například v současné době uh, je zde eh, návrh, který se týká pobřežních hlídek. My čekáme také na návrh komise ohledně Dublinu a legální migrace. To pro nás je také priorita. A pokud jde o dohodu, kterou uzavřela minulý týden Evropská rada, tak si myslím, že bych měl navázat na to, co zde řekla komise. Já očekávám, v následujících týdnech, že uvidíme, že situace, pokud jde o přemysťování, se zlepší. Děkuji. Okay, thanks a lot. Ano, děkuji. Ještě jsem zapomněla připomenout, že návrhy poslat zpět uprchlíky do Sýrie souvisí se slovy některých tureckých eh, zástupců, že jsou připraveni vybudovat bezpečná místa pro uprchlíky na syrském území. A jsou zde tedy určitá vyjádření tohoto druhu, která vytvářejí jisté pochybnosti, ale ano, ti uprchlíci směřují zpět do Turecka. Máme ještě pár minut. Eh, viděla jsem, že se paní Verža hlásí. Nevím, jestli se chce znovu ještě zapojit do debaty. Paní Verža, chcete se ještě na něco zeptat? Ano, paní předsedkyně, jestli dovolíte. Komise je spokojená s tím, že se konečně dostáváme do rytmu, kdy Každý den přijímáme 300 osob. My víme, že 160 tisíc to je mnohem méně, než jsou ty potřeby. Víme, že se trošičku tedy snížil ten počet lidí přicházejících do Řecka, ale je to pořád přes tisíc, tisíc až tři tisíce. Takže jak chce komise řešit tyto potřeby a jak chce skutečně dodržet mezinárodní právo. Jinak než tím, že nám bude vysvětlovat, že Turecko je bezpečnou zemí, protože splňuje určitá kritéria. Jaká kritéria? Proč tedy, podle jakých kritérií je Turecko bezpečnou zemí? Protože podle všech informací, které mám, z Turecka nehovoří v tomto smyslu. Možná by bylo dobré, abychom tato kritéria měli k dispozici poměrně rychle, abychom se mohli udělat úsudek. Okay, before I come back to... Než se k tomu vrátím, tak pan Depre. Ano, paní předsedkyně, velmi stručně. Chci si být jist, že jsem dobře pochopil slova komise. V tom dokumentu se říká, že v červnu 2016 komise předloží své eh, hodnocení přesunu do Řecka podle dublinského nařízení, že to nebude mít eh, žádnou zpětnou působnost a bude se to týkat jenom těch, eh, kteří tam přijdou po určitém datu. Možná to bude 20. březen, nebo nevím, jaké datum, ale tak to myslíte. Děkuji. Nejsem si jista, zda komise by k tomu ještě chtěla něco dodat. Já si myslím, že pokud je Turecko bezpečnou třetí zemí nebo bezpečnou zemí původu, tak jsou zde jistá kritéria, my musíme vyhodnotit a komise na ně upozornila. Já tedy nejsem s tím úplně spokojená, nicméně pokud jde o situaci uprchlíků, je jasné, že Turecko musí pracovat na svém seznamu, kdo může být tedy žadatelem o azyl. Turecko musí pracovat na kritériích vyplývajících z ženevské úmluvy. Někdo se o tom nezmínil, ale pokud jde o vízovou liberalizaci, tak tam se musí pracovat na 75 bodech. Turecko zatím projednalo pouze 32 bodů, takže je zde ještě spousta práce, ale i my máme před sebou spoustu práce v rámci našich členských států. Já chápu vaše obavy, že těch 300 uprchlíků přesunutých v rámci Evropské unie za jeden den, že to vypadá jako velmi malý počet. Na druhé straně, když si uvědomíme, že od září minulého roku jsme přemístili možná jen nějakých 900 uprchlíků a teď máme 300 každý den, tak je to pokrok. Není to tedy dost, ale je to pokrok. Možná možná všem potřebuje více času. Takže rada odpověděla, komise už nechce nic říci, takže já bych ráda poděkovala všem kolegům, všem institucím za to, že se zapojili do této velmi důležité rozpravy. A ještě jedna poslední poznámka na závěr. Já si myslím, že z této jiných debat vyplývá, že je důležité, aby všechna opatření, která jsou nyní implementována, které implementuje rada, které plánuje rada, aby to bylo kontrolováno přes Evropský parlament. A pokud jde o směrnice, tak je důležité, aby i Evropský parlament byl součástí kontrolních mechanismů, aby se zajistilo, že naše hodnoty budou dodržovány. Ale to je věc, která musí být řešena v jiném kontextu. Děkuji tedy kolegové za tento bod a teď přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Další bod na pořadu jednání do určité míry také souvisí s šengenským prostorem. Právní základ druhé generace šengenského informačního systému, takzvaného systému SIS, ukazuje na možnost využít eh, otisky prstů v šengenském informačním systému k identifikaci osob na základě těchto otisků. Je to technicky složité, protože to vyžaduje hledání v databázi a porovnávání se všemi otisky prstů. Zároveň byl také přijat kompromis, eh, podle kterého tato funkce bude aktivována pouze v případě, kdy k tomu bude technologie připravena. To by tedy mělo se rozumět samo sebou, ale dobře. V souvislosti s článkem 22c rozhodnutí SIS eh, má komise za úkol informovat o dostupnosti a připravenosti odpovídající technologie a bude v této souvislosti konzultován také Evropský parlament. Koordinátoři Libe se rozhodli připravit usnesení, kde bude názor parlamentu. V tomto kontextu dám tedy znovu slovo komisi, aby tuto zprávu prezentovala a potom eh, dáme prostor poslancům na jejich dotazy. Myslím, že je zde pan Jensen. Uh, Paní, omlouvám se. Paní Jance, máte slovo. No, no, no, tady. Dobré odpoledne, vážení poslanci. Jmenuji se Žužana Jansen a jsem eh, šéfkou eh, odboru, který se zabývá šengenským sektorem a po této závažné diskusi bych vám chtěla sdělit dobrou informaci a to je úspěšné fungování eh, SIS-2. Tento systém začal fungovat 19. dubna 2013 a od té doby se stal velkým, dobrým bezpečnostním nástrojem v rámci EU pro a dnes můžeme říci, že bezpečnost EU i také souvisí s dobrým fungováním tohoto systému. V roce 2013 jsme měli 47 milionů záznamů, dnes jich máme daleko více. Když jsme začali, tak se na systému podílelo 28 členských států a od minulého dubna se podílí na tomto systému i Spojené království. To znamená, že dnes 29 členských států eh, je propojeno. A tento systém byl již vyhledán eh, tři, bylo tam 3 miliard hledání. To znamená, že došlo k velkému nárůstu v průběhu krátké doby. A také ještě jeden statistický údaj o využití systému. V roce 2015 více než 150 tisíc policejních akcí bylo zahájeno na základě SIS. A v boji proti terorismu také se tento systém osvědčil. Je to prakticky jediný nástroj v Evropě, kdy eh, prostřednictvím tohoto systému spolupracují policejní orgány. A proto je tento systém velmi důležitý, proto musíme také zabezpečit, aby tento systém byl plně využíván. Tak, jak již o tom hovořila paní předsedající, na základě článku 22c komise měla předložit zprávu o disponibilitě e, technologie pro vyhledávání otisků prstů. SIS-2 byl zahájen a vedl k další pokročilé fázi systému. Tato zpráva bude také konsultována s Evropským parlament a proto jsem ráda, že dnes vám mohu popsat, jak úspěšně tento systém funguje. Já bych vás ještě chtěli seznámit eh, s dalšími uh, podrobnostmi. Máme více než 83 tisíc záznamů v systému a tento systém se nyní pouze používá pro ověření identity osoby. Jestliže osoba proklamuje datum narození, pak můžeme na tomto základě ověřit otisky prstů. Nám jde o to, abychom udělali další krok, abychom zabezpečili identifikaci osoby, která bude součástí vícenásobného hledání. A to je právě otázka druhé generace systému všech 29 zemí tento systém využívá, ještě dvě země ho nevyužívají, ale my s nimi komunikujeme, aby tento systém začali co nejdříve pro identifikaci osob používat. Já si také myslím, že tento další krok eh, pro identifikaci otisků prstů uzavře určitou mezeru, kterou zatím máme, protože v Evropě zatím ještě neexistuje automatický systém rozeznávání otisku prstů. Když diskutujeme o bezpečnostním screeningu migrantů, pak víme, že v v rámci Evropy je hodně nedokumentovaných migrantů a nemůžeme je identifikovat, protože nemáme žádný evropsky fungující systém pro záznam otisku prstů, protože Eurodac není celoevropským systémem a využíváme ho pouze omezeným způsobem pro orgány činné v trestním řízení. A také dochází k tomu, že hodně eh, pachatelů používá falešné dokumentu. 25 eh, procent eh, systému Procent osob, kteří jsou v systému, používají různé identity. A my tyto osoby již v rámci šengenského systému známe a proto je tato funkce důležitá a my chceme také zabezpečit, abychom otisky prstů tyto osoby identifikovali buď na hranicích, a nebo také v rámci území, dokonce jestliže předloží padělané doklady já se chci vrátit ke zprávě. My chceme zabezpečit disponibilitu technologie a právě proto jsme vytvořili společné výzkumné středisko a e, to toto středisko také se zabývá tím, do jaké míry eh, SIS-2 a otis, databáze otisku prstů je využívána pro evropské orgány. Také s těmito informacemi se můžete seznámit na webové stránce ARC, tedy Společného výzkumného střediska. A na základě této studie jsme také zpracovali zprávu, která z doporučení eh, výzkumného střediska vychází. Studie se zabývala dvouúrovňovým systémem a v současné době má Eurodac tak více než 4 miliony otisky prstů a další systém také e, schladuje mnoho e, tisíc otisků prstů. Také výzkumné středisko se také zabývá devíti národními kancelářemi a tady se ukázalo, že technologie je k dispozici a také je využívána velice dobře v daleko větší míře, než jsme předpokládali. V současné době v současné době je více než 800 tisíc záznamů o osobách. Tyto záznamy lze propojit pouze eh, s alfanumerickými kódy osob. To znamená, že tady také musí být uvedena data narození a jména. My neočekáváme, že se tento počet záznamů osob zvýší. Tento počet je víceméně v posledních letech konstantní. Tento záznam a tato databáze nám bude sloužit také k tomu, aby nevstupovali do EU příslušníci třetích zemích, jejichž vstup do EU již byl zakázán. A vy my se domníváme, že technologie AFIS bude podstatně menší než Eurodac například. A já se také chci dostat eh, k používání těchto záznamů. V roce 2015 eh, již byla dělána dotazy 3 miliard eh, dotazů bylo položeno a my tady víme, že také se prověřují otisky prstů v některých případech a to je, když se zahájí žádost o azyl eh, a potom konzulát se obrátí na VIS a může také eh, do, eh, získat informace ze SIS. A potom by došlo také k rozšíření rozšíření funkčno, funkce a to znamená, že by se také kontrolovaly otisky prstů. A také by docházelo ke kontrole e, otisků prstů pro určité e, státní příslušníky, jestliže přijedou na vnější hranici. A také by mohly být e, potom na základě e, otisku prstů by mohla být kontaktován systém SIS a také by mohly existovat mobilní terminály a mohly by být také kontrolovány osoby přímo na území členského státu. Jak již bylo řešeno, tento systém by bez otisků prstů nefungoval. Jediný Asi. Eh, tady jsou také například latentní otisky, které by se mohly potom uplatňovat při hledání pohřešovaných a nebo také eh, ztracených dětí. Otisky prstů na eh, určitých předmětech by mohly být lokalizovány, že jsou patří pohřešované osobě a pak by se to mohlo vzájemně skombinovat. Implementace bude postupná. My plánujeme, že tento servis v Elize bude dostupný ke konci roku 2017 a na základě základě stávajícího znění článku 22c nemají členské státy povinnost využívat tuto funkci. My si nemyslíme, že všechny členské státy zahájí implementaci v roce 2017, ale my se domníváme, že dojde k postupné implementaci. Mnoho členských států již o implementaci zájem má a některé členské státy mohou začít tuto databázi využívat brzy, jiné později. A nyní chceme spolupracovat nejdříve na úrovni expertů a chceme tak také identifikovat kvalitu otisků prstů. To je to zásadní, abychom měli dobrou kvalitu otisků prstů, tak abychom je mohli dále využívat a také musíme přesně stanovit například reakční dobu, dobu odezvy a potom také je třeba popsat, v jakých situacích budeme otisky prstů využívat. My jsme s prací již e, začali, s Eulízou a s členskými státy a my chceme, aby eh, v druhé polovině roku začalo toto rozhodnutí eh, fungovat a posléze eh, dojde k implementaci, která bude ukončena ke konci roku 2017. Děkujeme vám za toto vysvětlení. Samozřejmě, že ty Technologie v systému SIS mají za sebou dlouhou historii. Mohlo by být velmi zajímavé, kdybychom se tím zabývali do, tejla, do detailu, tak abychom zjistili, jestli to bude fungovat a kdy to bude fungovat. Eh, někteří kolegové už se těmito a podobnými otázkami zabývali a proto se domnívám, že se budou chtít vyjádřit. Nejprve pan Coelho, ten se přihlásil jako první. Děkuji, paní předsedkyně, rád bych eh, poděkoval za tuto zprávu Evropské komise a musím říct, že je velmi užitečné, abychom tady otisky prsků, eh, prstů ukládali do systému z důvodů, které byly vysvětleny. A kromě toho jsou tu dva další důvody. Za prvé, zástupkyně komise řekla, že Eh, tady k té identifikaci dochází v případě eh, odhalování eh, trestných činů. John Smith, to je, to je tedy běžné jméno. Pokud tedy je proti té osobě vědo, veden proces ze špatných důvodů, my tedy chceme zajistit osobu stejného jména, ale není to ta osoba. To znamená, že pokud zavedeme otisky prstů, tak je to způsob, jak rozlišovat mezi správným a nesprávným pachatelem, tedy tím, koho chceme zadržet nebo eh, získat. Druhá věc, kterou chci zdůraznit, se týká toho, že v minulé zprávě jsme eh, před několika lety hovořili o hlavním problému a sice o kvalitě otisku prstů. Tehdy tomu bylo tak, že takřka 25 otisku prstů nebylo použitelných, protože způsob, jakým byly sbírány, nebyl dostatečný a eh, nebyly tedy použitelné. Ze zprávy Evropské komise vyplývá, že Ehm, nebo i ze studie eh, společného výzkumného centra vyplývá, že se tady používají skeny, skeny že eh, otisky prstů jsou snímány přímo z obrazovky že tady není ten systém, který by tady skenoval otisk e, prstů jako takový, ale bude to skenováno přímo. Já doufám, že tady díky tomu se podaří zvýšit kvalitu otisku prstů. Jsou to tedy problémy, které jsme řešili v minulosti a které, jak doufám, budou e, v tuto chvíli do značné míry vyřešeny. Na závěr mi dovolte, abych pane, paní předsedkyně řekl ještě jednu věc. Rád bych eh, nastolil otázku, která se netýká této zprávy, ale domnívám se, že je to věc, na kterou bychom se měli velmi pečlivě dívat, kterou bychom se tedy měli ve výboru Libe, ale také v radě a v komisi velmi pečlivě eh, zabývat. Eh, tedy díky tomuto dokumentu řešíme tyto dokumenty, elektronické pasy, je tam můj otisk prstů a já mohu prověřit nebo mohu prokázat, že to jsem já, je tam můj eh, obrázek, moje fotografie a um, otisk prstů je v čipu v tomto zpráv, uh, eh, pasu. Ale pokud by to byl um, falešný cestovní pas, tak by tam uh, bylo, um, byla moje fotka, byla by tam, bylo by tam například jiné jméno, bylo by tam například ženské eh, jméno s jinou fotografií a s mými eh, otisky prstů. Nemáme právní důvod na evropské úrovni, abychom tady rozhodli, eh, jaké jsou dokumenty, které každý členský stát tedy využívá k tomu, aby vystavil tento cestovní pas. My nemůžeme k tomu přijmout žádnou legislativu, ale pokud tedy budeme tyto dokumenty řešit, tak musíme řešit i tento problém jestli tedy členské státy, eh, nebo jak členské státy, eh, když vystavují tyto dokumenty, eh, ověřují vlastnictví těchto dokumentů. Já si myslím, že bychom tedy měli rozšířit sdílení osvědčených postupů, těch příkladů dobré praxe. Já vím, že tady k tomu nemůžeme přijmout legislativní dokument, ale přesto bychom tu otázku měli řešit na politické úrovni. Protože pokud budeme tady vycházet z těchto dokumentů, tak musíme zajistit, že proces jejich vystavování jejich vydávání je eh, tedy v pořádku, že eh, se tak děje co možná nejlepším způsobem. Děkuji. Děkuji a eh, vy jako zpravodaj v této věci znáte ty věci ještě lépe než já, ale otázka jak bezpečné jsou samotné dokumenty, to znamená, jak bezpečně někdo, nebo jak snadno někdo může vyrobit nějaký uh, pašovan, uh, pa, uh, falešný dokument, to je velmi důležitá věc. A musím říci, že se tu objevila ještě eh, jedna záležitost, eh, a sice otisky prstů ehm, nezletilých, které se mohou měnit s tím, jak dotyčná osoba roste. A nyní pan Depre, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořil jsem se Sofí a úplně mě to zaměstnalo. Ale teď vážně, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že v závěrech této zprávy vidím, že technologie identifikace otisků prstů je k dispozici a je připravena k tomu, aby byla začleněna do SIS-2. Ti z vás, kteří si pamatují problémy při zavádění SIS-1, tak si jistě uvědomí, že je to dobrá zpráva. Na to chci upozornit. Nicméně mám několik otázek. V této zprávě hodnotíte také technologickou kapacitu pro rychlou konzultaci otisků v databázi SIS-2. Je to otázka vteřin pro to ověření. Můžete mě to potvrdit? A jaké místo to bude zaujímat při fázi instalace příštích inteligentních hranic. SIS eh, je podle vás nejefektivnější systém v Evropské unii, pokud je o bezpečnost. Měl asi 800 tisíc eh, upozornění na osoby ale bylo tam jen 90 tisíc otisků prstů. A to je možno vysvětlit pouze tak, když si uvědomíme, že článek 23 odstavec 2 rozhodnutí z roku 2007 říká, že otisky prstů mohou být eh, do tohoto hlášení přidány pouze pokud členský stát je má k dispozici. První členský stát je tedy neměl k dispozici, takže proč se tam neříká, že to pravidlo je takové, že pokud členský stát, který není tím státem, který požádal, má k dispozici ty otisky prstů té nahlášené osoby, tak je tam prostě může dodat. Pokud chceme posílit eh, bezpečnostní charakteristiku SIS, eh, tak se ta možnost může stát pravidlem. A nebo jsem to úplně dobře nepochopil. Hovoříte také o tom, že podvod z doklady je čím dál rozvinutější praktika pro ty, kteří se nelegálně pohybují po šengenském prostoru. Text revize článku 7 šengenského kodexu, který zavádí povinné kontroly při vstupu a výstupu ze šengenského prostoru, stanoví, že biometrické prvky v pasech musí být eh, předmětem kontroly, pokud jsem to tedy dobře pochopil. Nicméně jsou zde případy, kdy občané Unie, kteří budou předmětem systematické kontroly, nepotřebují pas ani žádný zvláštní doklad k tomu, aby vycestovali do některých zemí. Například pokud jedou eh, z Belgie do Irska nebo do Maroka nebo do Tuniska, tak tam nepotřebují pas, stačí pouze občanský průkaz. Takže má otázka je následující. V návaznosti na to, co chceme udělat se systémem SIS, neměli bychom zvážit také zavedení povinného společného pravidla, že biometrické prvky musí být obsaženy také na občanských průkazech? Není to tedy předmětem toho rozhodnutí, ale přijde mě to jako logický krok. Pokud chceme použít eh, nějaký nástroj k tomu, abychom systematicky kontrolovali cestující, a ti přitom nemusí mít eh, sebou pás, mohou, kontrolovat, mohou tedy cestovat pouze na základě občanského průkazu, potom tedy ta kontrola nebude efektivní. Já jsem měl celou řadu otázek, ale ty nejsou tak naléhavé, takže to nechám tedy jen při této otázce. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Děkuji, pane Depré. Je tu celá řada dalších otázek, které se týkají technických možností. Je tu i otázka týkající se toho, jak jsou tedy bezpečné eh, otisky prstů, jak jsou bezpečné ty dokumenty a eh, kromě toho eh, jde o to, jestli úřady v daném členském státě jsou schopny zaručit, že pokud budu chtít nový pas a budu se jmenovat eh, Martina Miller, nebo budu tvrdit, že se jmenuji Martina Miller, nebude to pravda, ale jestli tady ty orgány zjistí, že to není pravda. Kromě toho bych se ráda zeptala, jak rychlý ten systém je, to znamená, jak rychle ho bude možno uplatňovat. Uh, Nikdo další se o slovo nehlásí, to znamená, že paní Jansen tedy může odpovědět na ty otázky, které tu vznesly naši kolegové. Děkuji, jsem velmi ráda za všechny vznesené dotazy. Pokud jde o technickou stránku věci, tak mm, předám později k slovo eh, kolegovi Richardovi, který bude schopen odpovědět na ty specifické technické otázky, ale já osobně bych se ráda věnovala otázkám, které jste eh, zmínili, které jsou obecnější. Eh, pan Coelho řekl a má pravdu, že ta kvalita otisků prstů v systému je různá. Eh, byť se tedy eh, počítá s tím eh, standardem 200, tak stále ještě jsou tedy nahrávány dokumenty nebo soubory PDF nebo JPEG. Doufáme, že do budoucna tomu bude tak, že všechny nahrávky otisku prstů, které nejsou, eh, neodpovídají systému VIS, budou eh, odstraněny. Budeme tam mít tedy kontrolní funkci, která to bude schopna rozlišit eh, a ty stávající záznamy, které nesplňují potřebné standardy, budou vymazány. Kromě toho bych ráda Eh, zmínila tu otázku otisku prstů nezletilých. Já vím, že je to otázka velmi důležitá. V Eurodaku najdete eh, otisky eh, prstů lidí od 14 let. V SIS žádný věkový limit není, protože jde vždycky o to, co k tomu říká národní, tedy vnitrostátní legislativa, ale minulá zpráva JRC konstatovala, že můžete snímat spolehlivě otisky prstů již u šestiletých dětí, následně tedy ty otisky prstů se mění, protože prst roste, ale stále ještě můžete to srovnávat a vyvozovat z toho nějaké spolehlivé závěry. Eh, pokud jde o ty nedoprovázené eh, nezletilé osoby, tak eh, před několika lety se tedy hovořila o tom, že přijedou nezletilé osoby, které jsou tedy registrovány v italském systému na základě eh, svých otisků prstů. Eh, nicméně nechtějí eh, zůstat v Itálii, ne, nepodají žádost o azyl, pouze jsou tam registrovány jako řádní migranti v Eurodaku. To znamená, že italští kolegové je uloží do SIS, ale v tuto chvíli je mohou uložit pouze jako alfanumerická data na základě jména a pravděpodobně a mohou tedy odhadnout, odhadnout eh, datum narození. To znamená, že ti, ty děti cestují po Evropě a v tuto chvíli neexistuje systém, díky němuž bychom mohli tyto děti identifikovat. Pro, identifikovat. Eh, protože pokud tedy budou zajaty na území jiného členského státu a řeknou, že se jmenují jinak, eh, tak čl- systém je nebude schopen najít. To je v podstatě ten problém v systému Eurodacu jsou eh, možná registrovány jako nelegální migranti, ale není možno eh, srovnat ty otisky prstů v Eurodacu, což je skutečně mezera v legislativě. Já si myslím, že to si uvědomujeme. Eh, vyplývá to z toho italského projektu a byl to také jeden z důvodů, proč se domníváme, že věkový limit pro nezletilé osoby by měl být snížen při registraci. Pokud tedy jsou e, zaznamenány v systému SIS na základě otisku prstů, tak by měly být jim odej, odejmuty otisky prstů, byť jsou tedy mladší 14 let a byť tedy eh, později ještě vyrostou, protože průměrný věk těchto nedoprovázených eh, nezletilých osob je zhruba 12 let. Pokud jde o eh, ty technické záležitosti, tak je to reakční doba, doba odezvy, vždycky záleží na konkrétní situaci na hranicích. V tuto chvíli ten systém je schopen reagovat během několika sekund. Samozřejmě, že to vždycky záleží záleží na provádění v dotyčném národním státě na eh, rychlosti sítě, ale mělo by to takto fungovat, mělo by to být možné. Samozřejmě, že to tady souvisí s eh, implementací ze strany národního státu, členského státu. Eh, na hranicích je požadavek, aby ta reakční doba byla pod 8 sekund. My už jsme tedy Eh, získali od členských států informaci hovořící o tom, že 10 sekund je příliš dlouho. Nicméně pokud tedy eh, to bude na policejní stanici eh, a pokud ta reakční doba bude několik minut, tak to nebude takový problém. To znamená, že vždycky záleží na konkrétní situaci, do jaké míry je ta reakční doba přijatelná. Pokud je alfanumerická data, tak SIS reaguje během dvou sekund, objeví se to na obrazovce. Hned tady tam máte odpověď reakci. Pokud jde o těch, o, o ty původní dokumenty a scizování e, osobních průkazů, tak e, k tomu tedy předám slovo kolegovi, který se tím zabývá je větším expertem než já. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych se vrátil k otázce pana Kuelia. Přesnost automatického eh, systému identifikování otisku prstů souvisí s kvalitou eh, těch otisků prstů. Pokud se vrátíme k původním letům fungování eh, systému VIS, tak tam jsme vedli mnoho diskuzí v různých skupinách a bylo rozhodnuto, že tedy budeme mít e, při vstupu kontrolu kvality a bylo řečeno, že pokud kvalita e, systému VIS, tedy otisků e, prstů žadatelů o azyl je příliš nízká, není dostatečná, tak je nepoužijeme. Musím říct, že ty otisky prstů v té době pocházely eh, nebo vznikaly způsobem nebo u subjektů, které tedy nebyly eh, zvyklé eh, otisky prstů odnímat, odejímat. Doufáme, že v tuto chvíli se ta situace zlepšila, že už lidé, kteři, které, kteří ty otisky prstů odnímají, jsou v tom zběhlí. Eh, společné výzkumné centrum navštívilo mnoho z míst, kde se otisky prstů odnímají, odejímají a eh, dospěli dospělo k tomu, že kvalita otisků prstů je většinou na velmi vysoké úrovni. Jak řekl pan Coelho, Eh, my jsme se tedy vydali stejným směrem jako v systému VIS, to znamená, že otisky eh, prstů budou odnímány přímo na eh, obrazovce, to znamená, že problém těch špinavých rukou už je minulostí krátká poznámka týkající se, původní, týkající se původních dokumentů, Breeder Documents. My jsme si tedy vědomi toho problému a je tu mnoho projektů, E, které ukazují, že se v tomto ohledu musí něco stát. Bohužel mandát komise je v tuto chvíli velmi omezen. Já si myslím, že na tom se pravděpodobně všichni můžeme shodnout. Musí se tedy něco změnit i na politické úrovni, tak aby se to e, zlepšilo. E, nejde pouze o původní dokumenty. To je samozřejmě velmi důležitá věc, ale máme tu ještě jednu věc a sice to, že obličeje dvou eh, různých lidí se spojí v jedno a eh, to je potom tady využíváno při vytváření pasu. Pokud jde o věk a jeho vliv na e, Eh, otisky prstů, tak myslím si, že pan Coelho o tom eh, hodně ví, protože právě jeho země se podílela na to, tom, tomto výzkumu a ten výzkum ukazuje, že eh, můžete tedy uplatňovat otisky prstů již od věku 6 let, že ty následné změny zpěté s růstem dítětem nejsou tak zásadní, aby tedy nebylo možno ty otisky prstů v takto raném věku využívat. A nyní tady na adresu pana Depre. Quick searching, tedy rychlé hledání, to tedy samozřejmě bude eh, záviset na množství finančních prostředků, které investujete do systému, který bude eh, to párování eh, otisků prstů provádět. Samozřejmě, že je tu tedy mnoho záznamů, kterými systém musí projít. SIS musel projít 70 miliony a my víme, že nyní už je ten systém několik let eh, eh, starý a technologie se rozvinuly. Pravděpodobně tedy eh, budeme muset vytvořit systém, který bude schopen analyzovat rychle milion eh, otisků. Budeme muset spolupracovat eh, s různými zúčastněnými stranami, tak abychom zajistili, že to hledání v milionu otisků prstů bude velmi rychlé a účinné. Pokud jde o koncept Smart Borders, já si myslím, že ta spojitost je jednoznačná. Pokud tedy ty otisky prstů eh, budou tímto způsobem zaznamenány, tak to určitě bude spjato i se systémem Smart Borders. Eh, další věc eh, pro eh, systém vstupu a výstupu tedy budou se uplatňovat stejná pravidla. Ty Otisky prstů se budou používat k vyhledávání v systému SIS eh, a bude se zjišťovat, jestli tam není záznam pro nějakého státního příslušníka třetí země. Já si myslím, že si musíme dát pozor na jednu věc. Nesmíme vytvářet eh, určité spojení, určitý amalgám mezi cestovními eh, dokumenty eh, s metrickým ověřováním a eh, systémem SIS, biometrickým ověřováním. Všichni z nás pravděpodobně mají cestovní pas s otisky prstů, návrhy v rámci změn šengenského kodexu hovoří o tom, že bychom měli E, při vstupu zajistit, že dokument skutečně patří osobě, která ho má u sebe. To znamená, že odstraníme to riziko, že tomu tak není. My tedy musíme e, srovnat tu, tu fotku e, s vaším vzhledem a s čipem. Pokud tedy pohraniční hlídka eh, provádí tuto kontrolu a z nějakého důvodu má za to, že něco je špatně, že tady může být problém, tak tu osobu podrobí ještě sekundární kontrole, kontrole. Eh, tam se kontroluje celá řada aspektů. Eh, návrhy týkající se změny šengenského kodexu se tedy konkrétně týkají eh, kontroly cestovních dokumentů. Někteří hovořili o homogenizaci, to je tedy ošklivé slovo, v každém případě jde o homogenizaci těch bezpečnostních požadavků na cestovní dokumenty. Není tajemstvím, že v tuto chvíli je to tak, že celá řada osobních eh, průkazů eh, může být Eh, využívána eh, lidmi ne pouze proto, aby eh, vyjížděli ze šengenského systému, ale také, nebo ze šengenského prostoru, ale aby také navštěvovali celou řadu třetích zemí. Pokud tedy mám papírový osobní průkaz, který není dostatečně zabezpečen a zároveň tu mám tedy cestovní eh, průkaz, který obsahuje ty eh, nejnovější technologie a velmi dobře zabezpečen, tak to pravděpodobně není eh, ideálně. Je potřeba to tedy harmonizovat, aby ty podmínky a ty požadavky byly stejné. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji, bylo velmi užitečné vést dnes tuto rozpravu. Další rozprava bude probíhat i v budoucnu. Zatím ještě nemáme žádný harmonogram, ale náš výbor začne pracovat na usnesení usnesení, abychom mohli předložit eh, svá stanoviska k tomuto návrhu. Budou i další rozpravy o podobných záležitostech. Hovořili jsme také o inteligentních hranicích, o hodnotících systémech, takže se objeví ještě tato témata. Mám jisté pochybnosti ohledně toho, že používání všech otisků prstů všude a vždycky nám skutečně pomůže, ale to ještě uvidíme. Protože v Německu můžete mít svůj otisk prstu na občanském průkazu. Já jsem to zatím odmítla, protože v tom nevidím žádný přínos, abychom to měli v občance. Nicméně budou probíhat ještě další rozpravy a otázka je, zda to budeme mít, bude to skutečně bezpečné, je ta identifikace podle otisku prstu skutečně zárukou, že se to vztahuje k té osobě, ke které by mělo. Je to také důležité z hlediska toho, jak je ta procedura proveditelná. To znamená, že to vše ještě bude součástí debaty o této důležité agendě. A teď bychom měli přistoupit k hlasování. Ráda bych všem připomněla, že budete hlasovat eh, hlasovacími kartami. Ti z vás, kteří je nemáte, budete mít eh, trochu času na to, abyste si je našli, protože hlasování bylo ohlášeno na 18.20, takže já si myslím, že nemůžeme začít hlasovat, a teprve za 10 minut přijdou další kolegové, kteří by chtěli hlasovat a my už to mezi tím budeme mít uzavřeno. Takže mám te ještě pár minut a přijďte v 18.18, 18, abychom mohli připravit hlasování. Omlouvám se za to. So, okay, it's now 6.21, so we... Ano, o 18.21, dala jsem vám minutku navíc a tím pádem zajisté všichni máte k dispozici své hlasovací kartičky a nyní budeme hlasovat o uplatňování směrnice Rady 78 Evropského společenství ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Spravodajkou byla Helga Stevens, nevím, zdali se k tomu chce vyjádřit. Není tomu tak, tak můžeme hned zahájit hlasování. Všech, budeme vždy hlasovat elektronicky a nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Trojka a čtyřka odpadají a tedy budeme hlasovat o kompromisu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Další je kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Další pozměvací návrhy odpadají a není kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno a nyní závěrečné hlasování o modifikovaném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně schváleno, blahopřeji zpravodajům a všem vám přeji hezký večer a uzavírám schůzi.